So can the political advisor me tell if the members will come? It is now three minutes after half. We have one member. And Vážení kolegové, už jsme měli začít před třemi minutami a máme zde jednoho poslance. O co jde? Jaký je důvod? So normally I will not wait, huh? so... Normálně bych nečekal, tak možná počkáme dvě minuty. So, as I promised, five minutes we will start. We now begin with... Dobrá, můžeme začít. Začneme bodem 20. <clears throat> Výměna názoru o provádění Bangladešského paktu udržitelnosti. Dnes dopoledne jsme hovořili o implementaci GSP a jeden z bodů bylo EBA pro Bangladeš. Bangladeš je eh, silným příjemcem GSP. Myslím, že 66 eh, eh, dovozu do EU ze zemí LDC, z těchto 49 zemí, tak těchto 66 je z Bangladeše, takže Bangladeš skutečně využívá této možnosti Nicméně měli jsme také v roce 2013 tento případ Rana Plaza a od té doby a pozorně sledujeme pracovní podmínky v textilním odvětví. Byla, byl vytvořen pakt udržitelnosti, který se soustředí na implementaci závazků v rámci GSP v Bangladeši. Tento proces velice úzce sledujeme. Měli jsme při několika příležitostech diskuzi na toto téma ve výboru a také eh, v interskupině, monitorovací skupině pro eh, jihovýchodní Asii. V listopadu 2016 jela také delegace do Bangladéše. Technická připomínka. Vidím, že zde máme velice vážené hosty z Bangladéše. A vzhledem k tomu, že zde není tolik kolegů, možná by mohli dostat čas nebo více času, než měli dopoledne na své připomínky. Nikoli, a protože má zkušenost jako poslance Evropského parlamentu je, že když na začátku dáme více času, potom neskončíme v půl, ale ve tři čtvrtě nebo možná v celou. Eh, takže spoždění eh, se a potáhne celou schůzí pokud začneme s takovýmto procesem. I když jsem vždy otevřem vaším návrhům, bohužel tentokrát tento návrh nemohu přijmout. Je na čase, abychom se podívali na současnou situaci, protože obnovení dohody je na pořadu jednání, to je součást eh, celé této věci a také zpráva MOP eh, je k dispozici. Měli bychom eh, se tedy zabývat eh, budoucím výbojem. Jak řekl kolega, máme zde váženého návštěvníka, je to pan Hossein, zástupce velvyslanec Bangladeše, je zde také Karin Curtis, z MOP. A je zde také Jenny Holdcraft, což je e, generální tajemnice odborových svazů Industry All a je zde Pierre Gröning, e, ředitel Amfory. E, Amfory bylo dříve známo jako Foreign Trade Association. Nejdříve předám slovo zástupkyni MOP. Má pět minut, aby nám řekla více o situaci v Bangladeši. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je pro mě ctí, že zde mohou zastupovat MOP. Zde ve výboru jsme velice rádi, že jste nás pozvali. MOP a Evropská unie byly silní partneři při podpoře paktu udržitelnosti a při pomoci bangladešské vládě při dosahování různých cílů, včetně eh, posilování bezpečnosti eh, práce a zlepšování pracovních podmínek a zlepšování pracovních eh, práv. A rozvoj v Bangladeši je velice zásadní došlo eh, k vypracování a programu pro technickou spolupráce. Existuje také pravidelný systém monitorování. A Bangladešská vláda rovněž ratifikovala sedm z osmi eh, úmluv eh, MOP. Chtěla bych vám dát informace, pokud jde o vývoj minulý rok, v posledním roce, pokud jde o připomínky ze strany dozorčích orgánů. Bangladešská vláda vystoupila v MOP během minulého roku při několika příležitostech. Hovořilo se tam o úmluvě o svobodě združování a také o úmluvě ehm, o pracovních inspekcích. A pokud jde o a pracovní standardy, a MOP doporučila bangladežské vládě celou řadu věcí. Výbor MOP poukázal na e, dlouhodobé otázky, pokud jde o aplikaci úmluvy o svobodě združování. E, došlo k nedostatečnému pokroku a e, bylo třeba učinit další kroky. Především pokud jde o nutnost změnit e, pracovní pravidla v Bangladeši a e, zákonník práce, tak, aby zákonník práce stanovoval plné právo združování a také, aby se v tomto zákonníku stanovovala opatření proti diskriminaci. Výbor požádal vládu také o to, aby eh, veškeré žádosti byly rychle vyřízeny. Výbor odborníků se setkal minulý rok v listopadu a v prosinci a eh, proskomával nejenom tyto otázky, ale také otázky týkající se úmluvy o pracovních inspekcích. Zpráva výboru je nyní k dispozici, byla zveřejněna před dvěma týdny. Výbor odborníků, pokud jde o e, svobodu združování, uvítal celou řadu návrhů ze strany e, vlády na změnu zákonníku práce v Bangladeši a rovněž uvítali standardní provozní postupy, které umožnily e, snížit e, dobu potřebnou na registraci odborových svazů a také uvítali otevření nových e, webových stránek na toto téma. Eh, rovněž eh, vzali na vědomí eh, konzultativní výbor tripartity. Nedošlo k žádnému k žádným případům odmítnutí žádostí o registraci nebo eh, některé, došlo k některým odmítnutím, ale eh, tato odmítnutí eh, byla způsobena tím, že odborové svazy nedosáhly požadovaných 30 Výbor odborníků nereagoval příliš nadšeně na návrh vlády postupně snižovat procentní požadavek eh, týkající se eh, počtu eh, lidí zapojených do odborových svazů. 30 zůstává stále platných, a to až do výše 2000 pracovníků nicméně 69 eh, podniků má pod 2000 pracovníků. Existují zde obavy, že snížení nebude mít tak dopad na eh, velký počet podniků a nepodpoří to eh, združování pracovníků. Výbor uvítal snahy vlády přiblížit eh, legislativu umluvám MOP, ale je zde celá řada otevřených otázek. Eh, je třeba zajistit, aby asociace pracovníků eh, se mohly ehm, mohly přesahovat své průmyslové zóny. Dále, pokud jde o pracovní inspekce, Eh, úřady pro pracovní eh, inspekce eh, spadají pod bangladéšský úřad, což neodpovídá tomu, že systém pracovních inspekcí je nezávislý, jak to požaduje úmluva. Už se dostávám na konec svých pěti minut. Děkuji za pozornost a odpovím ráda na vaše otázky. Děkuji za tento přehled a nyní předám slovo eh, zástupcům eh, odborových svazů, eh, takže paní Holdcroft z Industry All. Děkuji, pane předsedo, děkuji, že zde mohu vystoupit ve výboru. Já jsem náměstkyně generálního tajemníka a Um, Industriol um, má 20 odborových svazů, přidružených odborových svazů uh, v Bangladeši. Většina z nich je aktivních v textilním odvětví. Chtěla bych vám říci um, něco o zkušenostech odborových svazů v Bangladeši. Uh, Atmosféra násilí a uh, zastrašování vůči odborovým svazům se nezměnila. Jsme svědky nejrůznějších incidentů. 14. Eh, února to byl poslední incident a tehdy eh, tři zástupci odborových svazů hovořili s pracovníky v jedné továrně, eh, ale přišli zástupci společnosti, snažili se je zatáhnout do svých kanceláří a když odmítli jít do kanceláří, byli zbyti. To je velice typické nic se nezměnilo, ehm, neustále probíhá zastrašování prostřednictvím eh, obvinění. A k, celým, k celé řadě ehm, obvinění došlo ehm, například před dvěma eh, měsíci. Eh, nedošlo k žádnému stíhání, ale zároveň tato obvinění nebyla stažena. Existují třeba dva roky staré případy kdy eh, pracovníci eh, byli obviněni nepodloženě, ehm, ale od té doby nedošlo k žádnému eh, soudnímu stání, nicméně musí jít chodit k soudu každý měsíc. Dochází tedy ke krokům, které brání odborovým svazům, aby se organizovali. Eh, v Gazapuru minulý rok byla eh, uzavřena továrna, eh, také kvůli nepokojům v důsledku kvůli výši mest. Pokud jde o registraci, odborových svazů navzdory eh, zavedení standardních postupů eh, je stále velice těžké pro odborové svazy, aby se registrovaly eh, v továrnách. Důkazní břemeno je na odborových svazech ehm, musí mít údaje o pracovnících, o jejich eh, rodinách a to je velice eh, těžké všechny tyto ehm, údaje sehnat a je pak jednoduché prokázat, že eh, seznamy mají nedostatky. Takže i když odborový svaz získá informace a získá podpisy a prokáže, že 30% pracovníků chce vstoupit do odborového svazu. Často um, uh, továrny uh, předloží uh, registračnímu úřadu delší seznam pracovníků a potom úřad odmítne um, žádost odborového svazu, protože nebylo dosaženo 30 Jsou zde stále překážky svobody Eh, pro svobodu združování. A další aspekt, na který bych chtěla upozornit, je nedostatek pokroku, pokud jde o mzdy a bezpečnost v textilním odvětví. V nedávné době došlo eh, k tomu, že vznikla rada eh, pro mzdy v textilním odvětví, nicméně tato rada se eh, schází velice zřídka. Zlepšování v oblasti mest v textilním průmyslu je velice ehm, pomalé. Další aspekt, který už zde zazněl, je pokračování dohody s Bangladeš, s Bangladeší, Bangladesh Accord. Když se tato dohoda podepsala. Bangladešská vláda tehdy tvrdila, že tato dohoda nebude, ale později pokračovat. Nicméně v tuto chvíli to vypadá tak, že bangladešská vláda není připravená vzít na sebe závazky podle eh, této eh, dohody, ale přesto ta dohoda bude eh, pokračovat, pokud dojde k dohodě mezi nejrůznějšími zainteresovanými strany, stranami. A uvidí se, zda tomu tak bude, zda vládní program Ehm, bude eh, schopen převzít eh, plné funkce podle eh, této dohody, podle Bangladesh Accord. Je třeba, abychom tomu věnovali pro pozornost, aby zde byla aplikována odpovídající kritéria. Máme obavy, pokud jde o vládní program, jak tento program bude fungovat v továrnách, které nejsou pokryty. Eh, takže, pane předsedo, stručně nadále máme obavy, eh, závazky eh, podle paktu udržitelnosti z Bangladéší nejsou dodržovány. Přemýšlíme o tom, že bychom v rámci GSP požádali o vyšetřování. Mnohokrát děkuji a nyní pan eh, Gröning eh, z asociace Amfory. Eh, můžete mi říct, co ta zkrátka znamená? Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit německy, pokud vám to nebude vadit. To vlastně není ani zkrátka amfory, to je takový neologismus, to je, znamená to amforu, starověkou nádobu, ve které se přechovávají udržitelné eh, předměty. Je to na ochranu kultury. I eh, v Esperantu se amfora řekne amfory, takže my jsme použili takový trik, abychom vymysleli dobrý název pro eh, náš svaz, který združuje řadu obchodníků, celkem obrat 1,7 milionu euro a k prvnímu lednu jsme tedy změnili název. Eh, dříve jsme byli Asociace pro zahraniční obchod a teď se nazýváme Amfory. Bangladeš je pro členy našeho svazu důležitý, pro Číně a Indii je Bangladeš třetím státem, eh, který se podílí asi 7% na celkovém objemu, takže nepřekvapí, když eh, eh, tedy často hovoříme i o trvale udržitelném dodavatelském řetězci. Za posledních pět let eh, po Anaplaza se provedlo asi 6 tisíc auditů amfory v Bangladeši a víc než tisíce různých školicích programů. Já jsem vlastně přivezl tři takové základní informace my považujeme akord, tedy tu, tu, tu dohodu za úspěšnou společně eh, s evropskými institucemi a eh, a eh, odbory vlastně je vidět, že je stále větší povědomí o nutnosti dodržovat odpovídající podmínky práce v textilním průmyslu, který vyrábí známé modní značky. A bohužel se nám nepodaří toto, eh, toto dodržet, co se týče 90%, to byl eh, cíl. Eh, snažíme se zabraňovat novým nehodám, ku příkladu pomocí nových protipožárních opatření. Ukázalo se také, že tato dohoda také může prosazovat různé prostředky, co se týče Eh, arbitráží, které mohou vést eh, eh, k uvalení pokut v objemu několika milionů euro, takže tedy tato dohoda může ukázat i zuby. A sam, i přesto se budeme muset dále snažit o další, další zlepšení. Ta nová dohoda se, by, se, by měla naplnit právě těmto cíl, pravděpodobně eh, nedojde eh, k nějakému eh, zcela hladkému přechodu z, toho, z té staré dohody na novou, protože přetrvávají velké nedostatky, co se týče vyjednávání, to už zde zaznělo, členové naší, našeho svazu se velice důrazně mnohokrát obrátili na bangladešskou vládu, aby zajistila Eh, svobodu vyjadřování, svobodu projevu a v dubnu povedeme v dáce nové kolo rozhovoru. Eh, počet podpisů eh, v rámci této dohody je nižší než v té minulé dohodě. To je pravděpodobně v souvislosti s nezbytným dovysvětlením některých právních detailů Současněné podniky eh, se vždy pouštějí do velkého finančního rizika při tomto obchodování, ale jsme si jisti, že i přesto počet zúčastněných podniků po eh, uplynutí lhuty ke konci, eh, lhuty ke, ke konci května stoupne. Už máme 53 subjektů, tedy nad vlastně rámec současné dohody. Za třetí, naším hlavním cílem je vytvořit eh, podmínky, eh, abychom mohli realizovat eh, cíle tady této dohody akord pomocí vlastních sil, pomocí vlastních reformních procesů a Není, není ovšem, není ovšem eh, možné eh, dodržování pracovních podmínek a zajišťování právní situace. Pouze tady se v tom spoléhat na zahraniční společnosti, to by byl krok eh, zpět a nepředstavoval by nějakou skutečnou udržovat, udržitelnost. Chceme také zajišťovat sociální odpovědnost v dodavatelském řetězci. Máme řadu programů, ku příkladu pro Eh, propůjčení více pravomocí ženám. Jinak se Bangladeš nalézá na dobré cestě, sice jsou zapotřebí mnoha zlepšení, ale jsme, si, eh, jsme vděční, že Evropská komise a Evropský parlament eh, si všímá Bangladeše a že se stává naším silným partnerem. Děkuji a nyní dám slovo velvyslanci Bangladeše, ke stručnému vstupu. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážení poslanci, dámy a pánové, já jsem velice rád, že mám příležitost vás navštívit a vyměnit si s vámi názory, co se týče kompaktu udržitelnosti v Bangladeši. Hovoříme-li o udržitelnosti, nesmíme zapomínat na to, že Bangladeš se potýká se závažnou krizí. za kterou e, vlastně může naše sousední země tím, že k nám vyslala obrovské počty uprchlíků Rohingya, e, máme eh, omezené zdroje a i přesto pečujeme o milion uprchlíků, rohingů a proto, vážení poslanci, toto mějte na paměti, když budeme hovořit o provádění kompaktu udržitelnosti. Chci proto říci, že Bangladeš si s vděčností uvědomuje podporu a pomoc poskytnutou zeměmi kompaktu eh, tím, že jsou eh, továrny v Bangladeši mnohem bezpečnější Eh, jako pracoviště. Od začátku kompaktu eh, byly eh, naše továrny podrobovány důkladným auditům, co se týče bezpečnosti a zdraví při práci. Ty, které se dopouštěly dalších prohřetků, prohřešků, byly škrtány ze seznamu vývozců. Eh, šlo o obrovskou práci, dosáhli jsme v ní mnoho úspěchů. Eh, Bangladeš má nyní nejen bezpečné textilní odvětví, ale má také eh, má také nejekologičtější výrobní podniky a továrny na světě. Mnoho jsme toho dosáhli a je to také oceňováno mezinárodním společenstvím a našimi partnery, že bezpečnost eh, v textilním odvětví je do velké míry zajištěna. A eh, šlo tam velké množství investičních prostředků. Vážení poslanci, Všichni řečníci přede mnou se eh, zmínili o třístraném výboru a dalších věcech, takže k tomu hovořit nebudu ale dovolte, abych se vyjádřil k některým bodům, abych se nezbavoval uh, zodpovědnosti. Jestli byste mi dovolil o něco delší projev a i přesto se budu snažit o stručnost. Specificky chci poblahopřát a poděkovat eh, odborům a, eh, a, a, a Accord a Uni Global a Industrial za to, jak pečlivě provádějí kontrolní audity. Odvedli obrovskou eh, práci, velice si to eh, vážíme. MOP si také vede v Bangladeši velice dobře. Bangladeš poskytuje, eh, považuje blaho svých občanů za nejvyšší prioritu a proto bereme vážně všechny eh, sociální partnery a zúčastněné subjekty, eh, kteří nám pomáhají eh, vylepšit pracovní právo v Bangladeši a bereme v úvahu i doporučení MOP ke nezbytným změnám v našem pracovním právu. To se aktualizuje a novelizuje i v souladu s doporučeními MOP. Třístranný výbor pro novelizaci eh, bangladešského zákonníku práce. Eh, Čítá mezi sebe eh, odboráře, členy MOP a zaměstnance a všichni přicházejí s nezávislými názory a a přicházejí s doporučeními, která budou co nejprospěšnější pro pracující v Bangladeši a také to vylepší socioekonomickou realitu v naší zemi. Od vzniku kompaktu udržitelnosti bangladešská vláda a ministerstvo práce a zaměstnanosti poskytli řadu, eh, nebo podnikli řadu důležitých kroků. Uvedu několik příkladů. Nedávný vývoj SOP, eh, o tom hovořili i další řečníci, za B zveřejnění databáze online o diskriminaci e, e, odborářů, která zajišťuje transparentnost a jistotu procesu. Za třetí, značné navýšení rozpočtových a lidských zdrojů e, pro kontrolu továren za D. Příprava zákonníku práce Bangladeše za se zapracováním doporučení od MOB a brzy tento nový zákonník práce v Bangladeši schválí náš parlament. Jistě se mohou názory různit, jaký by měl být eh, práh pro zakládání odborů v továrnách, ale my úzce spolupracujeme s našimi přáteli a partnery a závěrem bych si dovolil říci, že spolupráce která vznikla po vzniku eh, paktu eh, udržitelnosti, má obrovský potenciál. Eh, budeme na něj navazovat a doufáme ve veliký úspěch. Děkuji vám, pane velvyslanče. A já bych teď rád přivítal skupinu studentů ze Sciences Po z Paříže. Jsou tamhle vzadu. Vítám vás všechny. A nyní dám slovo našemu zpravodaji panu Karimovi. Pane předsedo, děkuji. Já jsem se právě vrátil z Bangladéše. Byl jsem tam během uh, Tyrkisového týdne, doprovázel jsem uh, delegaci pro jeho východní Asii uh, v roli uh, předsedy uh, podvýboru tohoto výboru. Pane předsedo, Já jsem eh, dostal po, poměrně mnoho informací. Já nebudu opakovat vše, co zde zaznělo. Chci poděkovat všem hostům za to, že sem přišli a přispěli svými názory. Chci navázat na eh, něco, co zaznělo během mých eh, setkání minulý týden. To jsou zcela aktuální informace. Eh, přetrvávají výzvy, zvlášť co se týče vztahu s eh, odbory, registračním postupem, eh, potřebou dohodnout procenta pro vznik odborové organizace v různých speciálních zónách SPZ. Promiňte, EPZ, opravuje se řečník a situace pracovního práva není o nic jasnější, i když čas ubíhá. Vzpomínám, že argumenty, které jsou mi stále ještě předestírány dnes. Bangladeši jsou úplně stejné jako před dvěma lety a nedošlo k vůbec žádnému pokroku v rámci jednání, která probíhají. Chci poděkovat panu velvyslanci za jeho vstup, ale vzpamatuji si, že před dvěma lety mi bylo řečeno, že stále ještě musíme eh, najmout více inspektorů, kteří budou provádět kontroly, a zajišťovat, že nové podmínky budou aplikovány a o dva roky později stále slyším té, že je potřeba více inspektorů. A to je zcela zásadní potřeba nejenom se zavázat k dosažení dalšího pokroku, ale skutečně ten pokrok zajišťovat. I přesto chci říci, že v některých oblastech pokroku dosaženo bylo, to je potřeba eh, Eh, uznat eh, a dále povzbuzovat a uvědomuji si i eh, zcela nový vývoj, který zvláště zatěžuje bangladéšskou vládu i bangladéšskou populaci vinou krize uprchlíků Rohingya. Tato krize se za velice krátkou dobu rozvinula do obrovských rozměrů. Pevně tady věřím, že bychom měli vytvářet obchodní prostor pro Bangladeš a umožnit další prostředky pro Bangladeš, aby se mohla vyrovnat s touto náhlou eh, těžkou situací. Jak to udělat, nevím, ale jsem si jist, že kolegové přijdou s řadou nápadů. Já nějaké také mám, ale to můžeme teď odložit. Jedna, eh, jeden z problémů, který se eh, vyjevuje opakovaně, eh, i co se týče všeobecných, všeobecného systému celních preferencí, je tady na jedné straně přání bangladešských výrobců, aby dosáhly ty normy, které dosáhnout mají v rámci úmluv a Naproti tomu je požadavek z naší strany, aby se to tak eh, stalo. A na druhou stranu jsou vystaveni cenovému tlaku a množství eh, objednávek, eh, které dostávají. A je velice těžké, je velice těžké těmto klakům, těmto klakům odolat. Nákupčí vědí eh, úplně přesně, jaká je, eh, jaká je prahová cena, kterou mají zaplatit za ten který výrobek a eh, vědí, že když se přiblíží tomuto, této prahové hodnotě, že vydělají maximálně a vědí, že když výrobce si bude chtít zakázku zachovat, takže se eh, tomu Prahu budou muset eh, co nejvíce přiblížit. Z toho vyplývá neudržitelnost pracovních podmínek a vytváří to tlaky, zvlášť co se týče pracovních práv a co se týče také mest. Ale eh, v určité fázi, pane předsedo, budeme muset odpovídat na tyto otázky i našim občanům, protože ti si stále více uvědomují tento problém a e, zcela oprávněně na tento problém e, poukazují nejenom vůči e, značkám, od kterých nakupují, ale i vůči svým zastupitelům. Nezajímá je jenom cena výrobků, ale kdo jej vyráběl, kolik peněz za to dostal, za jakých podmínek tito lidé byli nuceni pracovat. Takže v určité fázi budeme muset odpovědět i na tyto otázky a já e, tuto otázku kladu přímo dnes komisi, co jsme schopni a ochotni udělat, jak se zapojit v tomto směru a ta otázka bohužel byla doposud e, nezodpovězená, e, Děkuji. A já teď dám slovo kolegovi dalšímu, nebo kole, kolegům, kteří mohou mít otázky buď na experty nebo na komisi. Eh, řekněte jasně a stručně, eh, koho se na co budete ptát. Agnes. Do. Pokusím se o stručnost a mám tu také dlouhé poznámky jako kolega Karim. A domnívám se, že situace je poměrně jasná díky vašim prezentacím. Takže se nemusím pouštět do minulosti a do našeho zásahu. A je zřejmé, že mezinárodní společenství požaduje po vládě Bangladeše, aby naplnila jasný a časově omezený závazek v oblasti bezpečnosti a zdraví a jsem vděčná za pokroky, které byly uvedeny díky mimo jiné tlaku ze strany odborů a výrobců v tomto odvětví. Ale také jsme vyslechli celou řadu závazků týkající se předpisu MOP a příslušných zákonů. A z vaší zprávy ve výboru, ale také na papíře vysvítá, že o těch čtyř základních závazků reform zákonníku práce, svoboda združování, exportní zóny a zlepšování registrování odboru a omezení diskriminace odboru eh, nedošlo k pokroku. A hlavní věc, i když eh, otázka, zda je dost prostředků na důstojný život a zda to tedy za ty platy, které jsou vypláceny, tomu odpovídají, to je věc také zajímavá. A my jsme předtím stanovili dva odlišné termíny. Nejdříve jsme řekli, že eh, ty pracovně právní normy by měly být dokončeny do května 2017, pak jsme to prodloužili do srpna 2017. A teď eh, se bavíme o únoru. Máme zprávu MOP, eh, které ve velké, ve velké míře věříme. A chceme zde zdůraznit, že pokud do určitého data změny v legislativě nebudou provedeny, tak myslím, že bychom měli brát sami sebe vážně a skutečně zahájit eh, oficiální vyšetřování toho, zda vláda Bangladeše si zaslouží či ne obchodní preference, které využívají. A Nejde o odnětí těch preferencí, ale je třeba, aby naše závazky byly brány vážně. A také, aby ty termíny byly brány vážně. Opravdu, je to tak. Děkuji. Lula. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já jsem si přecetla eh, tu zprávu o implementaci paktu udržitelnosti v Bangladeši a také jsem si přečetla zprávy odborových svazů. Vidíme, že je zde celá řada nedostatků, pokud jde o dodržování cílů tohoto paktu. Už to zde zaznělo. Jde o odborové svazy, jde o pracovní podmínky a je, jde také o dodržování požadavků MOP. Hodně se eh, pracuje, eh, dělá se toho hodně v oblasti eh, pracovních podmínek, ale je třeba postoupit dále, především ve věcech, jako je implementace úmluv MOP. Existuje už celá řada iniciativ je um, ale nutné podívat se mimo jiné také na uh, chování uh, podniků. Uh, podniky eh, mají skutečnou odpovědnost eh, za své chování. Eh, podniky jsou, evropské podniky jsou zapojené do řetězce hodnot, který je napojený na Bangladeš. A je nutné, aby tyto podniky prosazovaly odpovídající hodnoty. Nicméně víme, že se to často neděje je zároveň nutné, abychom vytvořili legislativu, která zajistí, aby podniky v Bangladeši požadovaly o odpovídající pracovní podmínky pro zaměstnance. A pokud chceme dosáhnout zlepšení pracovních podmínek v Bangladeši, je nutné, abychom Eh, se na tuto věc skutečně soustředili. Můžeme dosáhnout eh, zlepšení v některých oblastech, jako je třeba bezpečnost eh, budov. Eh, nicméně, kromě toho je třeba, aby byla respektována důstojnost pracovníků a aby tito pracovníci v textilních továrnách měli dobré podmínky. Evropský parlament už to mnohokrát požádal při svých otázkách na eh, Evropskou komisi. Ehm, eh, něco takového jsme schválili už v dubnu minulého roku a nyní chceme konečně vidět výsledky. Kaurli? Děkuji. Eh, dnes jsme slyšeli, že výsledky nejsou dostačující. Nicméně mě by zajímalo, ve chvíli, kdy se nedodržují předpisy, jak to pak funguje. Je možné eh, podniky potom eh, z toho vývozního seznamu vyškrtnout, že zkrátka nemohou vyvážet a jak to konkrétně eh, vypadá tento postup. K tomu, co říkala Agnes, Komise minulý rok řekla, že chce se ještě jednou podívat na to, jak to v Bangladeši vypadá, zda by Bangladeš měla nadále mít režim KSP plus. Víme, že implementace tak úplně nefunguje. Mě by zajímalo, co komise v tuto chvíli chce s touto situací dělat. Děkuji, pan Dartmouth. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Nejdříve bych chtěl zde zmínit, že celkový kontext je, že Bangladeš není zemí, která by byla přirozeně bohatá na přírodní zdroje. A v tom asi pan velvyslanec bude souhlasit. A v tomto kontextu bangladešský textilní průmysl byl skutečně velkým úspěchem a já bych eh, zmínil dvě věci z poznámek. Přímo zaměstnal 4 miliony osob a 55% z těch 4 milionů jsou ženy. Nevím, jestli můžeme stále hovořit o ženách, tak já tady jenom cituji. Takže je to opravdu úspěšný příběh. A Máme tu dva zástupce odboru, kteří eh, hovořili poměrně dlouho. Měli jsme tu řadu zástupců levicových stran, kteří také chtějí mluvit. A eh, například eh, v Německu 18 pracovní síly je v odborech. Zástupkyně Mezinárodní organizace práce a měl jsem pocit, že má americký přízvuk. Spojené státy mají asi jenom 8 pracovní síly, která je členem odboru v soukromém sektoru. A to není ani tak otázka, ale myšlenko, kterou bych se chtěl s vámi podělit. Bangladeš má mnoho vlastních eh, problémů, ne pouze klimatických. A není to sama o sobě bohatá země. A tento průmysl byl nesmírně úspěšný v posledních 25 letech a umožnil řadě lidí a 55% eh, zaměstnanců jsou ženy, takže já myslím, že bych měl dávat pozor, než jim, než jim uložíme vlastně celou tu obrovskou zátěž předpisů, které svazují promysl. Je zajímavé vědět, jaké by byly souvislosti v postavení že mezi Británií a Bangladeší. Majminer. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych ráda řekla, že by bylo skutečně velmi zajímavé, kdyby pan kolega Dát, pana Dartmouthe byl přítomen, aby o tom mohl hovořit. Vy jste to všechno řekl, já jsem to neřekla. A já bych chtěla se zeptat komise, a chtěla bych ji požádat, aby zareagovala na výroční zprávu MOP o dodržování pracovních podmínek v Bangladeši. Zcela výslovně vás žádám o reakci, když to ve zprávě je uvedené. Je zde řečeno, že nedochází k žádnému pokroku a odborářské hnutí je zde významně narušováno pracující, kteří se chtějí organizovat v odborech, jsou zastrašováni a já bych uvítala, jaké jsou důvody nedostatku pokroku v těchto věcech. Zdá se, že všechny otázky směřují na komisi. Máme tu dva zástupce z DG Trade, Alen eh, Bojčuk zástupkyně vedoucí oddělení a z ESVČ tu máme dalšího zástupce. Kdo začne? Dobré odpoledne, děkuji pane předsedo za udělení slova. Většina otázek směřuje na komisi. A jak víte, my z eh, let jednáme s Bangladeší a Vyvíjeli jsme tlak na úřady Bangladeše, aby došlo k, k hmatatelným pokrokům, pokud je o pracovní právní normy. My jsme se snažili o práci v duchu partnerství a nikoli ukládání sankcí, protože jsme byli si vždy vědomi, že pracujeme s žen, zemí, která je zařazena do těch nejméně vyspělých ekonomik a mezinárodní společenství je ve shodě, že tyto země se mají podporovat, protože jde o společenství zemí, které jsou nejzranitelnější. Takže to je naše východisko, partnerství eh, a snaha tedy pomoci nejvíce zranitelné zemi. Pokud jde o pakt, bylo vytvořit vytvořit eh, určitou alianci s spřízněnými zeměmi a Mezinárodní organizací práce. A naším cílem je podporovat a také prosazovat mezinárodní předpisy v oblasti bezpečnosti práce. A tady dáváme přednost doporučením MOP a také stanoviskům a zprávám, která mají směřovat k naplnění pracovního práva a veškerých mechanismů dohledu. Ale jsme hluboce znepokojeni a souhlasím s panem Karimem, že často slyšíme stejné odpovědi od bangladeských úřadů a ty odpovědi se příliš eh, nezměnily v průběhu minulých let. Takže jsme i nadále velmi znepokojeni Avšak domníváme se, že je zde zahájen dialog a my bychom chtěli tou cestou dialogu pokračovat. Protože cesta směrem k sankcím by znamenala vlastně připravit se na nasměrování sankcí a tam by hrozilo, že vlastně ohrozíme určité složky všichni příjemci systému GSP, včetně Bangladeše, musí zajistit, že nedochází k závažnému a systematickému porušování zásah, zásad no, v oblasti pracovního práva. A proto zde máme určité nástroje, ale chceme je používat až jako poslední instanci, pokud se ukáže, že ostatní nástroje tedy nefungují. Jak si tedy vykládáme zprávu MOP? Vy jste slyšeli zástupkyni MOP, Karen Curtis, a výbor expertů se, znám, se zájmem zaznamenal určitý vývoj. A skutečně ty informace jsou smíšené a zatím jsme nedostali signál, že bychom měli přistoupit k rychlým krokům a potrestat tuto zemi. Ten signál ukazuje, že musíme ještě dát určitý prostor bangladežským úřadům, aby mohli i nadále pokračovat v reformách, které zahájili. Děkuji mnohokrát. A možná jako poslední část mého vystoupení, co je před námi v budoucnosti. V polovině března za několik týdnů svoláme setkání v Dáce 3 plus 5. A samozřejmě vyzveme bangladežské úřady, aby plnili doporučení výboru expertů. A také později se spojíme s OECD, umožníme dialog o e, nákupních postupech, zejména e, v oblasti e, tedy výroby konfekce v Bangladeši. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za SVČ. Plně souhlasím s vyjádřením komise, pokud jde o dialog a přístup vůči Bangladeši. Náš dialog je trvalý a pravidelně sdělujeme, že je potřeba naplňovat závazky a postupovat eh, ku předu. Jak už bylo řečeno jedním z řečníků, jsme ve specifickém kontextu v Bangladeši vzhledem k bezprecedentnímu přílivu uprchlíků v rámci takzvané krize Rohingu. Řečník zmínil podporu Evropské unie a tady chci vám jenom připomenout, že probíhá trvalá finanční a politická podpora Bangladešanům, kteří velkoryse přijímají uprchlíky z Myanmaru. Evropská unie byla hlavním dárcem na poslední konferenci dárců a snaží se hledat další možnosti finanční podpory. Máme tu také specifický politický kontext, kdy se chystají volby, které také sledujeme v následujících měsících. A do, probíhá pravidelný dialog v oblasti lidských práv a řádné veřejné zprávy a to by mělo proběhnout v dáce na začátku jara. Takže využíváme všechny možnosti, abychom tedy hovořili o právním státu, o základních právech a svobodách a také základních očekáváních v kontextu eh, globálního kompaktu a zpráv MOP. Pokud jde o další kroky, to už zaznělo dopoledne, my se zabýváme v této fázi možností monitorovací mise EBA a komise toto skutečně sleduje s velkou pozorností. Děkuji mnohokrát. Chci se zeptat komise. Bangladeš se snaží získat statut GSP plus v roce 2021. A samozřejmě měly by být ratifikovány mezinárodní konvence a také realizovány. Myslíte si, že je to realistický výhled? My jsme se zabývali touto otázkou a naše hodnocení je, že rok 2021 je velmi optimistický termín Spojené národy a mechanismus OSN rozhodne, zda země je tedy v kategorii LDC nebo ne. A v posledních devíti letech, pokud země dodržuje základní předpoklady, aby byla postupně vypuštěna z kategorie LDC, tak můžeme předpokládat, že příští rok když ty podmínky zatím neexistují, ale v příštím roce už nebude respektovat politická, politická sociálně ekonomická kritéria pro nejméně rozvinutou zemi. A ten proces tedy nastane, protože probíhají diskuse a Bangladeš musí přijmout postupné tedy eh, vlastně opouštění těch podmínek. A není to věc, která nastane ze dne na den, ale nastane na základě toho, jak bude také vypadat nové nařízení GSP+. Samozřejmě předpokladem bude dodržení všech umluv. Děkuji. Takže nezazněly otázky pro naše experty, pokud se nepletu. Takže vám poděkujeme. A máte-li nějaký naléhavý komentář? Nezdá se, že by tomu tak bylo. Děkuji vám. A dám slovo panu Karimovi, aby to završil. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych to shrnul. Eh, na začátek bych chtěl poděkovat všem hostům kteří přišli a přispěli k dnešní diskusi. A to, že jste sem přišli, udělali si čas a svědčili zde, to je velký přínos. Já bych e, byl rád, abyste věděli, že si velice vážíme vašeho, vašeho času a rád bych vám poděkoval jménem snad všech e, členů tohoto výboru. Navázal bych asi na to, co říkala komise. Je to velice citlivá otázka. 2021. A to je víc než ambiciozní. Pokud jde o ambici Bangladéše dostat se e, mimo ten statut e, nejméně rozvinuté země. Je možné, eh, že vláda se tímto v podstatě sama zahnala do kouta. Eh, řekla, že má takovéto ambice a v podstatě se ukazuje, že to není realizovatelné. Co je potřeba mít, je společný pracovní program mezi námi, eh, vládou Bangladéše a OSN. Je možné, že v roce 2021 OSN zjistí, že může vyhlásit některé věci, nicméně to nebude konečný bod. Bude potřeba dále spolupracovat s Bangladeší další roky, 6-7 let, než se dostaneme do odpovídajícího bodu. Musíme eh, si být vědomi toho, že je hodně v sázce. je důležité, aby Bangladeš měla přístup na evropský trh prostřednictvím režimu GSP, které máme k dispozici. Je třeba s nimi spolupracovat v rámci přechodného období, tak jak budou spolupracovat s OSN. Takže ty dvě věci musí jít ruku v ruce. Myslím, že to můžeme udělat. Ale musíme zajistit, aby bangladešská veřejnost věděla přesně, co se stane, jak se to stane, jak bude vypadat to přechodné období. Tím se dostáváme do trochu komplikované situace, ale není to situace, která by nemohla být vyřešena. Vedle toho máme také svoji dynamiku, volby v roce 2019, věci se změní. OSN řekla, že nakonec Bangladeš eh, se eh, nestane zemí se středním příjmem před rokem 2024. Zde eh, v EU budeme mít nový parlament, další nový parlament v roce 2024. Takže situace se do té doby změní. Uvidíme, jak se tomu kdo přizpůsobí. Je proto zásadní, aby před volbami v roce 2019 jsme už měli rámec z Bangladéší, kde budou stanoveny eh, dohodnuté priority a určitá cestovní mapa, kam by se měl náš vztah ubírat. Vidím zde celou řadu eh, potenciálních problémů a nebezpečí protože budeme potřebovat eh, silnou iniciativu ze strany Eh, Bangladéše. Eh, je to možná trochu eh, pochmurný výhled, ale já myslím, že je skutečně nutné, aby mezi námi a Bangladéší byl silný dialog. Děkuji. Ano, pane Karime? To musíme udělat a musíme zajistit, abychom měli perspektivu před evropskými volbami. Jsem přesvědčen, že budeme v dalším kontaktu eh, s odborníky. Mnohokrát děkuji odborníkům a samozřejmě kontaktujte nás, pokud to budete považovat za důležité. A nyní se dostáváme k bodu 21. Zde máme také jednu důležitou obchodní otázku. Máme zde pana Winklera. Obchodní vztahy s Čínou. S Čínou máme něk- otevřené některé ožehavé otázky. Byla zveřejněna strategie Čína 2025, a včetně deseti priorit. A máme zde otázku strategických investic ze strany Číny v Evropě. Máme zde případy dumpingu, takže celá řada ožehavých otázek. Prosím, tiše, pane Dartmoute. Pane Dartmoute, prosím, tiše. A parlament uh, má vydat eh, celkové stanovisko týkající se vztahu s Čínou. Politickou část dělá AFED a obchodní část dělá INTA. Naším stálým zpravodajem k tomuto tématu je Juliu Svinkl. A já mu předávám slovo. Děkuji, dámo, dámy a pánové, kolegové. Jak víte, Čína je druhým největším obchodním partnerem Evropské unie hned po Spojených státech. A EU je největším obchodním partnerem Číny. Čína je e, největším zdrojem EU e, vývozu a druhým největším e, exportním trhem. Obchodní výměna je více než jedna miliarda za den s Čínou. Myslím, že je naprosto eh, zásadní, aby naše kontakty eh, vycházely z těchto údajů. A musíme tyto údaje mít na paměti, když hovoříme o vztazích mezi EU a Čínou. Prezident Xi Jinping eh, na 90. kongresu komunistické strany přišel svojí vizí Číny, hovořil o nové éře. Samozřejmě jeho projev byl eh, směřován eh, dovnitř, ale bylo to zajímavé i pro ostatní země. Prezident Xi eh, řekl, že chce podporovat liberalizaci a usnadnit přístup na trh. Dále chce otevřít odvětví služeb a rovněž eh, chce eh, bránit práva zahraničních investorů. Rovněž se zavázal, že Čína se bude snažit snižovat nadměrnou kapacitu a že chce eh, dosáhnout rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou. Zároveň zdůraznil to, že Čína podporuje otevřenou světovou ekonomiku a že Čína bude dobrým přítelem životního prostředí a bude se snažit bojovat proti klimatickým změnám. A to tedy představil eh, prezident Xi. Čína je eh, novou Čínou, soustředí se na vnější vztahy, a včetně trhu. Ukazuje se, že eh, trh bude v budoucnosti jedním z hlavních motorů Číny. Čínský trh se otevírá. To, tr- to tvrdí prezident. Nicméně naše podniky tvrdí opak. A celá řada čínských produktů přichází na naše trhy za dumpingové ceny. A zároveň existují problémy v rámci VTO. Čína nedodržuje pravidla VTO. Je tedy třeba, aby Čína e, dokázala, že skutečně jí jde o rovnováhu, e, pokud jde v trhu. A pokud jde o e, náš vývoz e, do Číny, e, tento vývoz v posledních letech výrazně neroste, zatímco náš dovoz z Číny v posledních letech roste velice silně. A existuje velký deficit obchodní bilance vůči Číně. Týká se to především zboží rovné, eh, přímé investice do Číny eh, zároveň eh, klesají, zatímco přímé investice Číny v Evropě rostou. Nyní se to dostalo na úroveň, kdy čínské investice v Evropě jsou vyšší než přímé investice Evropy v Číně. V roce 2013 jsme začali eh, vyjednávání eh, s Čínou, ale doposud eh, se nám podařilo dosáhnout jenom omezeného, omezených výsledků. Začali jsme Podařilo se nám dosáhnout nějakých výsledků, například pokud jde o geografické označení, pokud jde o connectivity platform. Zároveň se snažíme posílit investice do Evropského fondu pro strategické investici. E, v tom také spolupracujeme s Čínou, nicméně došlo k malému pokroku. Zároveň jsme svědky toho, že um, čínské projekty nemají dostatečnou transparentnost a nedodržují standardy udržitelnosti. Nyní se musíme zamyslet nad tím, jak by měly v budoucnosti vypadat obchodní vztahy mezi EU a Čínou. Spolupracujeme eh, s AFETem podle článku 54, to znamená, že Evropský parlament um, začlení obchodní otázky eh, do eh, jedné zprávy eh, společně s AFETem, který se bude soustředit na politické otázky. Máme výhradní pravomoce, pokud jde o otázky v oblasti obchodu. Jsem přesvědčen o tom, že je potřeba, abychom měli pevné partnerství a skutečnou vzájemnost v našem obchodním vztahu s Čínou. Je třeba koordinovat a sledovat zkušenosti eh, našich podniků eh, v Číně. A v současném světě roste protekcionismus. Někteří naši eh, partneři preferují konfrontační přístup. Já se domnívám, že Evropa by se měla spíše snažit se zapojovat, než podporovat konfrontaci. Zároveň eh, by ale Evropa neměla eh, ohrožovat své hospodářské zájmy, ale i tak bychom měli prosazovat eh, své hodnoty. V tomto kontextu a v rámci přístupu podle článku 54 ehm, hovoříme zde ve výboru INTA o obchodních vztazích s Čínou. Nicméně víme, že vztahy s Čínou nejsou jenom o investicích a hospodářství či obchodu. Eh, víme, že máme ESVČ, máme diplomaty eh, také v členských státech. Je zásadní eh, zajistit, aby ta poselství, která vysílají všichni z Evropy vůči Číně, byla jednotná. Eh, musíme mít eh, na paměti to, že se globální realita změní, eh, mění, ale přesto musíme mít na paměti naše závazky a hodnoty. V současné době se hovoří o novém mechanismu screeningu investic. Vyjednává se mezi institucemi a vyjednává se s členskými státy. Podle mého názoru toto je něco, co změní globální realitu, globální skutečnost. Na závěr, vážení kolegové, bych chtěl říci, že jsem připraven samozřejmě spolupracovat se stínovými zpravodaji z v i s kolegy z AFETu. Vyslechneme si e, zainteresované strany a odborníky, než připravíme své stanovisko a měli bychom se pokusit získat um, co nejvíce informací eh, k tomuto tématu. Ehm, asi bychom měli připravit, ehm, nebo připravujeme eh, v tuto chvíli cestu do Číny, která by měla proběhnout v květnu. Eh, těším se na přípravu tohoto stanoviska a mohu vás ujistit, že udělám, co budu moci, abych dosáhl rovnováhy, aby to stanovisko bylo skutečně vyvážené a protože se zde jedná o našeho eh, největšího obchodního partnera, který je naprosto zásadní na mezinárodním poli. A to bude důležité pro budoucnost EU. A mnohokrát děkuji panu Julisi Winklerovi. A první vás pravodajka Emma McClarkin. Uh, excuse me. Promiňte, říká předseda. Nemám. Já jsem tady místo Alessia hovořím jejím jménem. Děkuji, pane předsedo. Eh, náš obchodní deficit s Čínou dosáhl 175 miliard euro v roce 2016. Čína se stala čistým investorem v Evropě. Eh, evropské FTI eh, v Číně rostou a toky z Číny jdou zase proti, v protisměru. Jednání o investiční eh, dohodě jsou zbržděná od jejich počátku v roce 2013. Více straného hlediska Čína veřejně eh, obhajuje eh, tento model, ale ve skutečnosti nerespektuje své závazky liberalizace čínského trhu, Eh, nedělá nic se svými nadměrnými eh, kapacitami a zdržuje vícestraná jednání. Z politického hlediska berme v úvahu rostoucí vliv Číny na členské státy EU i její, sousední, i její sousedy. Eh, geopoliticky orientované investice řízené vládou podrývá, podrývají jednotu Evropy Vzpomeňme na posun eh, ve vztahu řecké vlády s Čínou. Od vlastnictví eh, od vlastnictví přístavu v Píreu až eh, po elektrickou síť. Je Čína obrovským majitelem v Řecku. Dobře si pamatuji, jak zablokovala výrok OSN, který kritizoval situaci v lidských právech v Číně. Řecko je hlasitým eh, oponentem eh, kontrolních mechanismů FTI. Myslím, že eh, na naše stanovisko ke stavu vztahů EU-Čína by mělo reflektovat pomocí reálných údajů situaci v terénu. A navrhuji připojení této tohoto poučení. Okamžité schválení e, založení e, kontrolní mechanismu e, zahraničních investic. Za druhé vyzývám radu, aby obnovila hovory, co se týče nástrojů mezinárodních veřejných zakázek a vzala v úvahu první čtení parlamentu. Za třetí, jak zdůraznila Čína, význam uzavření jednání o investicích přes před eh, zahájením eh, jednání eh, s Hongkongem a Tajvanem. Je, tady je potřeba vzít v úvahu nedostatek ambicí Pekingu a nedostatek ochoty přijímat evropské investory. Okamžitě bychom měli rozjet jednání s Hongkongem a Tchajvanem. Těším se na spolupráci se spravodajem. Děkuji. Děkuji a nyní Emma. Děkuji, pane předsedo. Vztahy EU-Čína patří k největším na světě, jak už řekl zpravodaj, 515 eh, eh, miliard euro v roce 2016. Je jasné, že i bez nějaké zásadní dohody obchodní že tok eh, je obchodní tok mezi EU a Čínou obrovsky vysoký Teď bychom se měli zaměřovat na probíhající jednání EU-Čína a, a na investiční dohody. Podle EKR by se mohla tato jednání využít jako platformu pro řešení nedostatků, jako nevyvážené investiční prostředí a překážky, se kterými se setkávají evropští investoři v Číně. E, akumulativní investice EU v Číně jsou stále nižší než investice USA v Číně. Doufáme, že pomocí investiční dohody se nám podaří motivovat e, liberalizaci trhu tím, že se budou e, řešit klíčové otázky, jako je regulativní prostředí a nediskriminace jako obecný princip e, a záruka rovného zacházení se zahraničními investory v Číně a naopak. EU pracuje na nových regulativních nástrojích, jako je investiční mechanismus kontroly a mezinárodní veřejné zakázky, aby bylo dosaženo větší vzájemnosti a rovných podmínek na čínském trhu. Podle EKR by ale bylo lepší tohoto dotáhnout v kontextu bilaterálních jednání. A také bychom měli usilovat o další spolupráci v oblasti technologií a inovací společně zvládneme mnoho, aby mohly naše společnosti inovovat a vyvíjet nové produkty. Je potřeba zajistit eh, duševní vlastnictví a proto je potřeba posílit i ochranné mechanismy duševního vlastnictví. Je třeba nastavit silný rámec ochrany eh, duševního vlastnictví a eh, propagovat spravedlivou soutěž a inovace v budoucnu. Děkuji zpravodaji za práci na tomto dokumentu a těším se na budoucí spolupráci. Děkuji, Helmut Scholz. Děkuji, pane předsedo. Eh, nepochybně jde o velice eh, složitý dokument a eh, složité téma. Je těžké vůbec rozmyslet tím, čím začít, jestli politikou, ekonomikou v Číně, Já eh, vlastně sdílím eh, postoj zpravodaje eh, v tom, že je možné se zaměřit, zaměřit na některé aspekty, kde je možné dosáhnout vzájemných výhod a na to se zaměřit. To znamená investiční dohoda, o tu se musíme pokoušet, ji co nejrychleji uzavřít. Ale Bohužel eh, zpravodaj za FND zde není. Myslím, že by bylo lepší říci všechno eh, zřetelněji a více nahlas. Nemusíme mít eh, z Číny strach, když se miliardy lidí do, do, rozhodnou změnit svůj styl života a připodobnit jej tomu našemu, tak je jasné, že to bude mít velký vliv na jejich ekonomiku, průmysl, eh, finanční prostředky a myslím, že je potřeba se k tomu zcela rovně eh, postavit. A co se týče bilaterálních eh, no, bilaterálních zájmů, tak ty je potřeba především upřímně a spravedlivě pojmenovat. My máme své zájmy jako Evropská unie a tyto zájmy jsou 28krát tedy rozlišné, rozličné, rozmanité a to ještě jsou zde různé zájmové skupiny zaměstnanců, odborů, zaměstnavatelů, takže to je ta realita globálního obchodního světa. Musíme se tedy ptát, jakým způsobem eh, toto všechno bude ovlivňovat naše, eh, naše, naše, eh, naše jednání a jestli se bude jestli se Eh, bude hovořit o žlutém nebezpečí, tak chci jasně říci, že eh, v Německu v roce 2017 došlo k eh, nižšímu pře, pře, pře, nebo přebírání než v roce 2016. V roce 2016 bylo bylo 68, 68 německých podniků v čínských rukou v, to bylo v roce 2016, v roce 2017 méně ale Německo má 54 akcí, které se týkaly čínských eh, podniků, přebírání jejich vlastností, vlastno, eh, vlastnictví. A teprve potom následovaly britské a italské eh, podniky ale je třeba také říci, že v Německu zároveň eh, došlo ke 155 převzetím eh, německých podniků ze strany USA a potom Brit, ze strany Británie a Švýcarska. Neboli my zde hovoříme o eh, faktorech, které mají vliv na ekonomiku. A je teď tedy stojí otázka, jak vypadají podmínky, jak vypadají Eh, jak vypadají eh, podmínky, které chceme zapracovat do těch jednání a v našem výboru se tím musíme zabývat. Jaké budou referenční hodnoty eh, pro tato jednání, co je potřeba provádět při kontrole investorů, jak zajistit pracovní místa, jak bude vypadat politická situace, podmínky politické, podmínky ekologické. Pomocí všech eh, těchto faktorů bychom mohli pozitivně přispět ke vzájemné obchodní výměně mezi EU a Čínou. Těším se na spolupráci se spravodajem. Jsem přesvědčen, že eh, povedeme produktivní debatu a také se těším eh, na spolupráci s dalšími stěnovými spravodajmi. Spravodaj, děkuji, pan Radmaus. Děkuji. Možná, možná vás to překvapí. Ode mě jenom čtyři věty. Vážná, vážná kolegyně Emma McLarkin velice správně poukázala na obrovský eh, objem a hodnotu obchodu mezi eh, Evropskou 28 a Čínou a také zdůraznila, že to všechno je bez obchodní dohody a e, z toho vyplývá, že obchodní dohodu, aby, abyste mohli obchodovat, vůbec nepotřebujete. Já tedy chci říci, nebo položit velice jednoduchou otázku pro zpravodaj, i když se na ní nebude snadno e, odpovídat. E, běžně se říká, že když se mluví o obchodu a v souvislosti s Čínou, tak většinou se říká, že Čína nehraje podle pravidel abych to tak řekl lidově. A, a ostatní hrají podle pravidel. A já tady nechci zpravodaje nějak strapňovat, jenom eh, chci využít jeho eh, dalekosáhlých znalostí. Myslíte, že je to pravda, že to není pravda, že je to lež, nebo že je to součas- částečně pravda, částečně eh, lež, neboli Eh, ta koncepce, z níž vychází eh, americká vláda, že Čína se při obchodu neřídí pravidly a že nenabízí, nenabízí rovné podmínky eh, pro obchodní výměnu. Zajímalo by mě, jestli to tak je. Děkuji. Mimochodem, pane Dátmuse, domníváte se, že USA vždy hrají podle pravidel? Co? Ano, já se snažím, říká pan Dátmus. Děkuji. Tři poznámky. Za prvé, Evropská unie by měla posílit eh, své eh, nástroje páky pomocí nové metodologie legislativy, iniciativ komise, kontroly, eh, kontroly FTI, to jde správným směrem. To je klíčový nástroj, který ukáže, že EU se staví sjednoceně eh, proti eh, přístupu Číny, který spočívá eh, tedy v heslu rozděl a panuj. Můžeme využívat nástroj vnějších vztahů i za účelem ochrany našeho demokratického modelu. Druhá poznámka. Co se týče jednání o investiční dohodě, Evropský parlament nikdy nepřijme dohodu se slabými ustanoveními týkajícími se udržitelného rozvoje. EU musí vždy vycházet z udržitelného roz, e, obchodu, zvláště v tomto případě. A konečně, vzhledem k novým výzvám, které se objevují v posledních pěti letech, jak bude chtít komise přizpůsobit evropskou strategii vůči Číně co se týče obchodu a investic. Komise by neměla považovat obchod a investice za něco izolovaného. Komise by neměla Evropu pouze otevírat, měla by obchod využívat strategicky, jako kdyby to byla bilaterální jednání. Děkuji a teď ještě slovo komisi. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu Winklerovi za veškeré jeho velice trefné poznámky. Řada z vás upozornila na základní fakta a čísla týkající se našeho vztahu s Čínou, nebudu je opakovat, ale eh, je zcela nesporné, že Čína je klíčovým obchodním partnerem Evropské unie. A proto je to také důležitý partner pro naše podniky a mnohé evropské podniky závisejí na čínském trhu velkou částí svých zisků. Proto můžeme říci, že přístup k čínským trhům je nezbytný pro jejich globální obchodní strategii. I přesto e, si nesmíme zastírat obtížnou realitu e, ve vztahu k Číně, a to zde také zaznělo lze říci, že bilaterální obchodní vztahy s Čínou patří k těm nejtěžším a nejsložitějším ze všech ostatních obchodních partnerů. Jsou zatíženy eh, velice významnými eh, závažnými problémy, nedostatkem vzájemnosti, eh, nerovnými podmínkami, nedostatečnou kapacitou nedaří se nám dosáhnout pokroku při otevírání čínského trhu. To jsou reálné problémy, s nimiž naše podniky denodenně e, bojují a my bychom je měli řešit. Bohužel, když se podíváme na situaci v Číně a pan Winkler se toho velice správně dotkl, je jasné, že ta reforma, e, tak jak ji e, Čína nazývá, vůbec eh, neotevírá čínský trh pro zahraniční, eh, pro zahraniční podniky a ne, netýká se to jenom evropských podniků, ale i amerických a japonských. Vidíme dokonce určité příznaky uzavírání čínského trhu vinou eh, právní úpravy, která nejde správným směrem, ku příklad různé regulativní požadavky nebo de facto diskriminačními postupy vůči zahraničním podnikům Prostě proto, že se nejedná o čínské podniky. A e, stranický sjezd e, v říjnu loňského, loňského roku se e, vyslovoval ještě výrazněji tímto směrem ve prospěch státních čínských podniků, aby hráli silnější úlohu v Číně a více se, více se prosazovali mezinárodně. To je tedy problematika, kterou řešíme. Máme i problémy s dotacemi, eh, eh, nucené požadavky místního, obchod, eh, místního obsahu a, některé, a s některými, s některými pochybnými nástroji, jako je systém sociálních kreditů. Z toho všeho vyplývá, že skutečně Čína nehraje podle stejných pravidel jako naše podniky a na, ve zbytku světě. Čína je ambiciózní a zcela jasně eh, přiznává, že chce pokračovat ve svém plánu posilovat domácí průmyslu eh, v rámci své strategie Made in China 2025. Čína eh, má iniciativu Eh, hedvábné stezky 2025. A co se týče trvalé udržitelného rozvoje, jsou problémy a vidíme, že Čína se i snaží podrývat pravidla vícestranných nebo mezinárodních organizací. Ta výzva před námi je proto obrovská. Otázka je, jak nalézt tu správnou vyváženost a správné obchodní vztahy s Čínou což, jak jsem úvodem řekl, je pro nás významné, protože to velký partner máme. Investiční jednání, o nich zde byla řeč, snažíme se během těchto jednání tlačit na Čínu, eh, jak společně, tak jednotlivě členské státy ve svých eh, bilaterálních dohodách, aby eh, podmínky byly rovné, aby, abychom měli rovný přístup na trh, ale je to těžké. Když ukážeme jednotu, a když ukážeme silné jednotné zapojení, tak se nám daří dosáhnout pokroku. Ku příkladu podařilo se nám loni oddálit provádění nových norem eh, na nové elektrické, eh, no, no, nová elektrická vozidla v Čína, což ohrožovalo naše, eh, naše autovýrobce. Také jsme přemluvili Eh, Čínu, aby eh, neschvalovala eh, certifikáty, které by znemožňovaly dovoz zahraničních potravin do Číny. V dalších oblastech je pokrok velice pomalý, protože máme tedy různé velice závažné problémy. Hovoříme s Čínou i na téma téma eh, ukazatelů zeměpisného původu a co se týče té vícestrané úrovni, eh, daří se nám eh, ve fóru G20, co se týče kapacity ve výrobě ocely, kde Čína tedy nás seznámila s výrobou ocely, takže to je určitý pozitivní vývoj, ale vyžádalo si to obrovské zapojení. Máme teď díky podpoře Evropského parlamentu nová, eh, nové nástroje pomocí eh, nové antidumpingové metodologie a vydali jsme informaci o různých zkresleních trhu zaviněných eh, Čínou a máme také kontrolní mechanismy investic a mezinárodní nástroj pro veřejné zakázky. To všechno se chystá a snad se tím vším podaří vytvořit jistá páka, která nám usnadní jednání s Čínou. Eh, jinak eh, se eh, zabýváme jednáními s dalšími zeměmi, které uvažují podobně jako my, jako je USA a Japonsko. O tom se hovořilo i na konferenci v Buenos Aires. Tam šlo o řešení nejrůznějších postupů a kroků a mnohé z toho se týkalo Číně, Číny. Takže eh, uzavřu velice upřímně a otevřeně. Jednání s Čínou je i nadále velice složité, zvláště v oblasti obchodu, protože Evropa je vůči Číně velice otevřená, jak co se týče obchodu se zbožím, tak co se týče eh, investic eh, a to vlastně stěžuje dosažení nějaké vyváženosti tím, že my jsme absolutně otevření a Čína zavřená ale eh, dali se dohromady tedy eh, síla Evropské komise, parlamentu a členských států. Budeme-li postupovat koherentně a eh, koordinovaně i se, s průmyslovými subjekty a podniky, tak se nám snad podaří situaci trochu zlepšit. Můžeme tedy mluvit zcela jednotným, silným hlasem. My vás v tomto budeme rozhodně podporovat, pakliže tento výbor pojede na návštěvu do Číny, tak vás velice rádi podpoříme tím, že vám poskytneme eh, informace, briefingy eh, a tak dále, vše, co byste eh, eventuálně potřebovali, oč byste požádali. Děkuji. Velká výzva pro řešení těchto problémů. A kdyby to byla malá výzva, kdo jiný by se tím měl zabývat. To skutečně patří Evropskému parlamentu řešit takové velké výzvy. Než dám slovo zpravodaj, aby to ukončil, chtěl bych říci, že zde sedí osoba, která není asi nejvýmluvnější osobou, v sále, je ze severu, ale usilovně pracuje pro náš výbor už velmi dlouho. A dnes jeho poslední zasedání výboru, protože přijde jinam a Riky, chci vám velmi poděkovat za vaši práci, za vaši důvěru a za mnoho štěstí do budoucnosti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Co mohu říci? Byla to čest. A přeji výboru mnoho úspěchů. Typicky finská odpověď. Děkujeme mnohokrát. Juliusi. Děkuji, pane předsedo. Já to posunu a navážu blahopřáním Hajky Sortimu. Já jsem měl mnoho přejetostí s vámi spolupracovat. Děkuji za veškerou vaši podporu. A vaše typické stručné vyjádření bylo velmi důstojné a jak jsme na to zvyklí. Chci poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili, stínovým zpravodajům, komisi za komentáře a jsem si jist, že jsme na začátku procesu vměny názoru a musíme najít optimální způsob, jak zapracovat vše, co je důležité. My samozřejmě nebudeme schopni zapracovat úplně všechno, ale vše, co je důležité. A to stanovisko by mělo vyjadřovat eh, postoj parlamentu. Dovolím si jenom několik komentářů. Pan Dátmus mě vyzval, pokud jde o určitý průzkum, eh, zda existují tedy rovné podmínky. A má odpověď je nikoli, my nemáme rovné podmínky s čínskými partnery. Každopádně se musíme více snažit o to, aby byly ty podmínky rovné a spravedlivé. Druhá věc, a to je ještě složitější, byste řekl, zda pravidlo, že ta Čína dodržuje pravidla a, a já vám odpovím, že současně je to pravda a není to pravda. To by byla moje odpověď nejen, že vidíme a komise o tom může informovat, protože máme obchodní komoru Evropské unie a ta nás informuje o ohýbání pravidel čínskými partnery a my to máme zadokumentované. Ale také vedeme průběžná jednání o hodnotách Evropské unie, protože my v naší činnosti vycházíme z našich hodnot. A my slyšíme zde následující, že existují i čínské hodnoty a že z těch je třeba také vycházet. A pokud my hovoříme o vládě práva, o demokracii, lidských právech, naši partneři ty také vycházejí z něčeho, co jsou čínské hodnoty. A ty hodnoty zřejmě nejsou zcela identické. Takže zcela závěrem děkuji za vaše vystoupení. If somebody has not visited. A pokud někdo nenavštívil Čínu v posledních třech, čtyřech letech, tak eh, je to, jako by se tam vůbec nebyli. A jeďte do Číny, abyste viděli, co se dnes v Číně odehrává. Děkuji. Děkuji. My se tím budeme řídit za několik týdnů. A dalším krokem bude rozprava o vaší zprávě v Dubnu a potom uvidíme, jak budeme dál postupovat. Takže bod Daniela Kaspariho, IPI a dostane okamžitě slovo. Drahý Bernte, kolegové, v březnu 2012 Evropská komise představila svůj původní návrh k tématu, jak dosáhneme toho, aby se otevřely trhy s veřejnými zakázkami. My jsme v parlamentu o tom dva roky přemýšleli a potom v lednu 2014 jsme eh, na plenáce odhlasovali 85 pozměvacích návrhů. Abychom měli eh, otevřený mandát eh, pro jednání s radou, některé věci nebyly pevně rozhodnuty. Nicméně rada dlouho nerozhodovala. V roce, e, na konci roku 2014 proběhla orientační debata v radě. A poté Evropská komise v lednu 2016 po volbách se rozhodla předložit parlamentu změněný návrh nařízení. To je trošku e, zvláštní postup. Neproběhl trialog, neproběhly ani neformální schůzky mezi parlamentem, komisí a radou. Evropská eh, komise většinou eh, postupuje prostřednictvím trialogu na trialogu, předloží kompromisy nebo eh, nové návrhy. Nicméně zde došlo k tomu, že byl předložen nový návrh nařízení, aniž by kdy došlo k trialogu nebo neformálním schůzkám mezi institucemi. Otázka je, jak nyní postupovat. Na jedné straně jsou zde některé části, kde návrh komise zohledňuje přání parlamentu, například malé a střední podniky, zde máme určité úlevy. Zároveň byl eh, zrušen decentralizovaný pilíř, eh, kde obce mohly sami rozhodovat, eh, zda chtějí vyloučit zahraniční nabídky či nikoli. To je dobrý krok. Za druhé, ale je zde situace taková, že nový návrh komise eh, naprosto ignoruje některé naše požadavky z prvního čtení. Ehm, chtěli jsme, aby zde byly zohledněny eh, například eh, environmentální nebo sociální témata. A také jsme chtěli přeskum po pěti letech vstoupení nařízení v platnost. A nic z toho ale nebylo do návrhu začleněno a také nedošlo k, ke zrychlení postupu, tak jak jsme požadovali v prvním člení. Komise přišla s takovým trikem. A došlo zde ke zkrácení z 9 měsíců na 8 měsíců. A nicméně je zde možnost prodloužení o tři nebo původně zde bylo prodloužení o tři eh, měsíce, ale bylo to prodlouženo na eh, potenciální prodloužení o čtyři měsíce, takže to vyjde na stejno. A návrh přichází také s některými novými eh, body, které, ze kterých já moc nadšený nejsem. Například mechanismus úpravy cen, a ten mi hodně připomíná spíše antidumpingové clo. podstatě ale v tomto nařízení eh, nejde o to odstranit narušování trhu, ale jde o to motivovat ostatní země pro to, aby otevřely své trhy s veřejnými zakázkami. Eh, nejde o vytváření nějakých eh, symbolů či umělé zvyšování cen. Jde nám zkrátka o to říci třetím zemím, chceme otevřené trhy, chceme, aby vaše trhy byly otevřené v oblasti veřejných zakázek. Ve chvíli, kdy e, nějaká země neotevře svůj e, trh ani po vyjednávání, potom by zde měla být možnost kompletního uzavření evropského trhu. Um, nic, to my samozřejmě nechceme. My chceme, aby trhy byly otevřené, ale podle mého názoru uh, to opatření úpravy cen jde špatným směrem. Uděláme tedy eh, následující a tak je třeba chápat i mé pozměňovací návrhy. Za prvé, chceme eh, to ten návrh změnit tak, jak jsme to schválili v lednu 2014 Eh, chceme tedy, aby Evropská komise neignorovala naše eh, návrhy z prvního eh, čtení. Dále jsem předložil odpovídající pozměňovací návrhy proti tomuto opatření úpravy cen. Je třeba, abychom zde měli jasný postoj k tomuto opatření. Chtěl bych vyzvat všechny, aby se tímto tématem zabývali. Víme, že problém eh, v minulosti byl s tím, že mezi tím proběhly evropské volby. Eh, nicméně bylo by dobré, aby se nám to téma eh, nyní podařilo dokončit před koncem funkčního období a schválit návrh na plénu. To znamená 21. března je lhuta pro pozměňovací návrhy, tak abychom v Dubnu mohli hlasovat. Můj Návrh zprávy jde v každém případě eh, zpět směrem k tomu, co jsme schválili už eh, v lednu 2014 a já bych byl vděčný, aby ehm, kolegové podpořili tento přístup. Eh, v každém případě se můžete podívat na mé pozměňovací návrhy a já se těším na spolupráci. A děkuji. Naděje umírá poslední pokud jde o možnost schválit to ještě v tomto funkčním období. Uvidíme. Joachim Schurz za SAD. Ano, mnohokrát děkuji. Zastupuji eh, kolegyni eh, Rodriguez Spinera a přečtu anglicky její stanovisko. GPA. Dohoda GPA byla podepsána jenom několika členy VTO. Její působnost je omezená a hlavní nastupující ekonomiky se nechtějí připojit k GPA přičemž tento trh je otevřen veřejné soutěži. A řada partnerů je zdrženlivá, pokud je o otevření vlastního trhu. Ochranářská opatření narůstají na těchto trzích. A abychom čelili této situaci, má skupina si myslí, že Evropská unie musí zajistit rovné podmínky a zajistit přístup na trhu pro naše firmy. V tomto kontextu naše skupina podporuje takové nástroje, které navrhuje komise. Domníváme se, že tento nástroj může posílit naše postavení v obchodních jednáních a zlepšit podmínky přístupu našich společností na trh veřejných zakázek v třetích zemích. Pro naši skupinu to není ochranářský nástroj, ale je to prostředek, jak zajistit větší reciprocitu. Avšak IPI eh, musí být nástroj přiměřený, efektivní a především realistický v tom, co je dosažitelné v legislativním procesu. Naše priorita by měla být, aby toto nařízení bylo schváleno a aby vstoupilo v platnost. Zejména vítáme prvky nového návrhu, jako je vypuštění decentralizačního pilíře a zjednodušení nástroje, snížení administrativní zátěže a větší transparentnost z hlediska vyšetřování komise a zjištění komise. IPI z roku 2012 vyvolal smíšenou reakci v radě, kde blok členských států považoval toto nařízení za ochranářské. A to vedlo k slepé uličce po řadu let. My vítáme nový návrh komise, která se snaží eh, překonat tuto situaci. Musíme k tomu přistupovat konstruktivně a snažit se dosáhnout dohody s radou. Nemyslíme si, že návrat ke stanovisku, které bylo schválené parlamentem v roce 2014, nám pomůže překonat tuto situaci. Musíme se snažit pracovat na základě nového návrhu komise v tom smyslu, že návrat k uzavření trhu, jak ji navrhuje zpravodaj, nás povede k nové slepé uličce a ke stále většímu protekcionismu ve světě. A nemyslíme si, že by to byl dobrý signál pro Evropskou unii. Měli bychom vycházet z opatření úpravy cen, kterou navrhuje komise. Vítáme, že zpravodaj znovu předložil pozměňovací návrhy týkající se uplatnění sociálních, environmentálních kritérií při získávání veřejných zakázek. Také souhlasíme se snížením administrativní zátěže a je třeba, aby malé místní celky byly vyňaty z ustanovení nařízení. Domníváme se, že třeba poskytnout větší pružnost tomuto nástroji a vytvořit různé prahy pro veřejné práce a služby. V případě služeb 5 milionů euro je příliš vysoký práh a pro veřejné zakázky ten práh může být příliš nízký. Konečně chceme také zakotvit možnost neuplatňovat ten nástroj, pokud by vedl k monopolu v rámci určitého sektoru. Má skupina předloží v tomto smyslu pozměňovací návrhy a jsme připraveni spolupracovat s dalšími skupinami a se spravodajem a dospět ke stanovisku, které umožní schválení tohoto nařízení. Skvěle, říká pan předseda. Emma. Děkuji než eh, vás seznámím s mými poznámkami k aktualizovanému návrhu, chci poděkovat Danielovi za práci na nelehkém úkolu. EKR e je proti nástroji pro veřejné zakázky podle původního návrhu roku 2012, protože jsme přesvědčeni, že by to vedlo k čistému snížení přístupu na trh a mohlo by také rozmělnit potenciální růst, který velmi potřebujeme v členských státech a Evropská unie by také mohla být vystavena eh, určitým odvetným krokům. Ale přes náš postoj dokážeme posoudit pozitivní změny, k kterým došlo v revidovaném návrhu, zejména odstranění uzavření trhu pro veřejné zakázky. A máme tu opatření upravit ceny a nejsou žádné důkazy, že takové opatření povede k tomu, že třetí země otevřou své trhy pro veřejné zakázky. A to přesvědčení je vadné, protože pokud takové opatření vytvoříme, tak nemůžeme očekávat, že budou postupovat stejně. A míra administrativy a ta, ty Prahy, které by znamenaly splnění kritérií pro to, aby bylo možné využít toho opatření, upravit ceny a ztráta nabídek v třetích zemích by vedlo k vyšším nákladům pro zakázky pro místní zprávu. A domníváme se, že tato opatření považujeme za lepší než úplné uzavření trhu a EKR nezdílí názor zpravodaje, který navrhuje vrátit se k původnímu mechanismu a omezit přístup na trh veřejných zakázek u zboží a služeb. Vítáme zavedení některých pozměňovacích návrhů, jako je vyloučení malých a středních podniků, rozvojových zemí a nejméně rozvinutých zemí z působnosti návrhu a odstranění decentralizovaných postupů, díky čemuž nový účastník na trhu i to je pozitivní prvek. EKR považuje tyto změny za prostředek, jak umocnit dopad těchto opatření a minimalizace negativních dopadů, které byly v původním návrhu. Když EKR nespatřuje potřebu takového nástroje, myslíme si, že budeme pokračovat v této diskusi se správným a stínovými zpravodaji a budu velmi bedlivě sledovat tento pokrok. Thanks a lot, Emma. Uh, Friederike?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 The first and main concern up to him is that it once create uh, the vytvoří tady návrh legislativy a vyvolá to problémy pro evropské společnosti tím, že zvýší administrativní zátěž. Ten současný návrh eh, um, znemožní společná akvizice nebo je maximálně stíží. Kromě toho působnost právních opravních prostředků je nejasný. Hanu tak, bych chtěl požádat komise, aby toto bylo vyjasněno a abychom také získali vyjasnění, jak by to fungovalo, aby byla zajištěna ochrana evropských firm, protože ten návrh vlastně umožňuje větší otevření trhu prostřednictvím právě opravných prostředků. Poslední bod, který bych chtěl vést, jsou malé a střední podniky, které jsou nyní vyloučeny klíčové vzít v úvahu malé střední podniky a poskytnout jim schudnější přístup. A tyto podniky, pokud budou tyto podniky vyňaty z působnosti nařízení, tak to znesnadní strukturu veřejných zakázek a Hanu předloží pozměňovací návrhy, a Hanu se také těší na dobrou spolupráci se Spravodem a se Stínovými. Děkuji. Já si myslím, že už asi žádné pozměňovací návrhy nepředloží, říká pan předseda. Helmut Scholz. Danke und ich möchte mich... Děkuji. Ich finde es ja auch gut, dass wir uns wieder jetzt öfters, wenn wir Děkuji, chtěl bych ale také poděkovat zpravodaji za vyzvání um, spolupráci. A já si myslím, že uh, to je velice uh, důležité. Když se podíváme na tuto Eh, zprávu, je potřeba, abychom se shodli na eh, rámci, jak k tomu budeme eh, přistupovat. Protože původní nařízení vzniklo v době globální Evropy. Nyní se ale situace trochu změnila, takže já si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, k čemu potřebujeme toto nařízení. A musíme to vnímat také eh, v, v kontextu eh, GPA v rámci VTO. A komice tam trochu eh, váhala, protože Čína a Indie není zapojena a je tam pouze statut pozorovatele. Nicméně Eh, Čína poté představila konkrétní představu pro GPA, ale USA to odmítly. A tak já se domnívám, že ten kontext eh, se trochu změnil. Kontext, ve kterém je potřeba vnímat toto nařízení. Eh, Další věc, kterou bych chtěl z pohledu GUE NGL zdůraznit, je, že ačkoliv většina chce otevírat trhy s veřejnými zakázkami, je třeba mít na paměti to, že e, některé zboží e, je třeba e, chránit a nevystavovat je um, otevřenosti v oblasti veřejných zakázek. vzpomeňte například uh, vyjednávání o TTIP. Eh, já se těším na spolupráci s vámi a doufám, že se nám eh, podaří eh, vypracovat něco smysluplného. Takže všichni se těší na spolupráci a nyní Kristof. Mnohokrát děkuji, děkuji Danielovi za představení návrhu. Myslím, že je to velice zajímavý návrh. Je to úplně Eh, zlomový návrh, protože přichází s novou logikou eh, k obchodní politice. Pokud někdo má příliš eh, velké překážky, potom my vůči němu rovněž zvýšíme překážky. To je naprosto nový přístup, ten nemýváme. Ale použijeme zdravý rozum. Zdravý selský rozum Uvidíme, jestli tento návrh obstojí. Komise tvrdí, že vypočítala a odhaduje, že otevře přístupy na trh v hodnotě 4 miliard. Na základě nějaké zvláštní logiky jsou schopni předvídat, kdo otevře jaký trh v důsledku toho, že my budeme hrozit tím, že uzavřeme náš trh. A pokud by to fungovalo, no tak můžeme udělat to stejné secly. Jestli je to chytrá nová logika, kterou chceme prosazovat, pak se nad tím zamysleme. Ale já bych řekl, že to zkrátka e, tak není. Oni si jenom vymysleli e, těch, ty čtyři miliardy, aby to nějak prodali. A dobře to vědí. Podívejme se na náklady říkají, chceme zvýšit ceny ve chvíli, kdy někdo nemá dostatečně otevřený trh s veřejnými zakázkami. To znamená, že když eh, chci, chci eh, koupit rengen, potom eh, bych si neměl vybrat tento rengen, protože je z té a té země, anebo si ho můžu vybrat, ale musím zaplatit více. Takže spíš než abych si koupil rengen z Číny, a koupím si třeba uh, rengen z USA. Ten rengen bude dražší. A to znamená, že někdo zkrátka bude muset zaplatit více ve chvíli, kdy eh, upravíme ceny nahoru. pokud eh, máte takovou tu úžasnou schopnost eh, odhadnout zisky a náklady, eh, potom určitě dokážete také odhadnout, o kolik více to evropské podniky bude stát nebo evropské občany. Já si myslím, že ta logika zde je pokřivená. Dále, Eh, v podstatě se zde říká, že zde není eh, riziko eh, žádných protiútoků. Podívejme se na Ameriku. Když Trump uzavře své trhy s infrastrukturou, očekává, že k tomu nikdo nic neřekne, ale víme, že na to celá řada zemí silně reagovala. Já si myslím, že toto je jeden z nejhorších návrhů, jaké jsem kdy od komise viděl. A v podstatě neobstojí ani um, testu, v testu zdravého rozumu selského rozumu. Já si myslím, že by komise měla přijít zpět s tímto návrhem, až bude mít jasné uh, odpovědi na tyto otázky. A, a do té doby bychom to měli odložit. Já mám a, pocit, že zde jsou naprosto protichudné názory uvnitř EPP. To snad není možné, tomu nemohu uvěřit. V EPP máme radikály a umírněné. Komise, kdo je tady za komisi? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane Kaspary, za vaši zprávu, kterou vítáme. Myslím, že tato zpráva odráží dobře odvedenou práci a komise eh, v celé řadě eh, věcí s vámi souhlasí. I když samozřejmě ne eh, se všemi. A my jsme už dříve obdrželi eh, názory Evropského parlamentu a ty se odrazily do našeho eh, revidovaného návrhu. A my jsme připraveni s vámi spolupracovat a podívat se na různé možnosti toho, jak můžeme dále snižovat administrativní zatížení a jak můžeme vyřešit některé eh, další obavy Evropský parlament a tento výbor mají. O co zde v podstatě jde? Jde o to, že evropský trh je obrovský, je otevřený, zatímco ostatní země uzavírají své trhy, spíše než aby je otevírali. A to byl odkaz na kampaň Buy American, ale eh, existují i další iniciativy v jiných zemích, ať už jsou otevřené nebo, nebo viditelné či neviditelné. A další země se také snaží uzavřít své trhy. A... Trhy s veřejnými zakázkami jsou obrovské a jsou velkou příležitostí pro evropské společnosti. Evropské společnosti mají výhodu, že jsou inovativní, kvalitní a že dodržují ty nejvyšší standardy. Byli jsme svědky toho, jak těžké je eh, vyjednávat s našimi obchodními partnery a přesvědčit je o otevření eh, jejich trhů s veřejnými zakázkami. Zatímco eh, berou jako samozřejmost, že evropský trh otevřený je. Pokud je o přínosy, už jsme byli svědky jasných přínosů. Když jsme vyjednávali s Kanadou či s Japonskem, ta existence tohoto návrhu komise nám umožnila dosáhnout velice kvalitní dohody s Kanadou i s Japonskem, pokud jde o pravidla a také pokud jde o přístup na jejich trh s veřejnými zakázkami. Máme tedy už eh, konkrétní příklady. Samozřejmě eh, to, tato výhruška nemůže fungovat eh, věčně. Někteří obchodní partneři už se ptají na to, zda je to vážně měný návrh zda to bude implementováno či nikoli. My se domníváme, že tento návrh musí být schválen co nejrychleji. Není to protekcionistický návrh. Neříkáme, že budeme tento nástroj muset využívat často nebo neustále bude to v podstatě jenom eh, nástroj, který se použije v hraničních eh, případech. A chceme mít určitý nástroj, který nám umožní lépe vyjednávat se zeměmi, které uzavírají své trhy a které neumožňují našim společnostem účastnit se veřejných zakázek. Jak jsem řekl, jsme připraveni podívat se na vaše návrhy. Co musíme řešit, je, jak implementovat eh, současnou eh, legislativu. Eh, sociální a environmentální aspekty už mohou být prosazovány v rámci existujícího rámce. evropské zboží a služby jsou na velice vysoké úrovni pokud jde o sociální a environmentální aspekty. A e, to může představovat určitou výhodu pro naše společnosti, takže já si myslím, že z tohoto důvodu bychom asi IPI nepotřebovali. Na co ale IPI potřebujeme, je motivovat naše obchodní partnery k tomu, aby si sedli k vyjednavacímu stolu a aby vyjednávali s Evropskou unii o pravidlech, pokud jde o veřejné zakázky a pokud jde o přístup k veřejným zakázkám. A děkuji, pane předsedo, a jsme připraveni samozřejmě k další spolupráci. Děkuji. Děkuji, děkuji. Já myslím, že ta debata byla zcela jasná. Eh, v tom nástroji vidíme rizika i příležitosti. Na ta rizika Kristofr eh, poněkud přehnaně poukázal. Myslím, že je tady zcela jasná eh, jedna věc. V našem zájmu je, aby eh, ostatní země otevřely své trhy vůči se, svý, se svými veřejnými zakázkami i vůči nám, aby je nezavírali. A my jako parlament jsme přišli s novými návrhy, tedy že eh, současně se vstoupení v platnost tohoto nařízení všech, veškerá vnitrostátní právní Eh, úprava, která umožňuje uzavření trhů, aby všechny, veškerá tyto právní úprava ve všech členských státech eh, okamžitě byla zrušena. Abychom tedy zabránili jakémukoliv neporozumění, chceme jasně říci, že jde o otevření trhu, a chceme, aby společně se vstoupením tohoto nástroje všechny trhy v Evropě byly E, otevřeny, aby nebyly uzavřeny, ale potřebujeme nástroj, který e, umožní tedy růstový trh pro naše podniky. E, vidíme, že tuto, této situace nedosáhneme pomocí, pomocí bilaterálních jednání. Nám jde o to ve všech jednáních jasně říci, že nám jde o otevření Eh, trhů a ten, kdo nebude ochoten recipročně udělat stejný krok, bude muset v budoucnu počítat s uzavřením i evropského trhu vůči svému zboží. Děkuji a těším se na spolupráci. Děkuji. Eh, pozměňovací eh, návrhy do 21. března. Děkuji. A teď tady další bod na našem pořadu jednání, bod 23, a to je provádění obchodních preferencí s Izraelem co se týče označování výrobků eh, z osad. Eh, o eh, tomto tématu hovoříme již dlouho. Chceme jasně zajistit, aby, aby bylo jasné, že produkty, které jsou z Izraele, byly označeny jako produkty z Izraele a ne z nelegálních osad mimo Izrael. To bylo i zmíněno eh, v dopise od komise, eh, ale z nějakých důvodů toto jaksi nefunguje a proto potřebujeme určité vysvětlení. Máme tady pana Fernando Pero Perninka, Penika, doufám, že zde je. A předtím, než eh, mu dám slovo, dám slovo zpravodaji panu Pirot. Děkuji, pane předsedo. Jako obvykle v našem výboru INTA sledujeme všechny obchodní dohody a vztahy mezi EU a Izraelem jsme nezmínili po řadu let a přesto se nedávno rozšířily informace, které tvrdí, že evropská legislativa nebyla dodržována. Proto je legitimní, že Evropský parlament položí řadu otázek komisi, i když eh, uplatnění asociační dohody EU-Izrael se všemi veškerými otázkami je průřezovým tématem v komisi a zahrne tedy celou řadu generálních ředitelství a odpovědi jsou tudíž nedostatečně přesné a nesnadné na otázky, které obvykle parlament klade. Asociační dohoda jako taková si zaslouží, a já myslím, že parlament už se vyjádřil k této věci, tedy zaslouží si hodnocení, protože, jak jste řekl, pane předsedo, mechanismy, které se ho týkají, zejména obchodní preference poskytnuté izraelským produktům, e, spadají do legislativy, která není dodržována. V září 2017 celá řada článků tvrdila, že produkty z osad, které vstoupily na evropské území, měly obchodní preference. Jde o články v tisku a je třeba ověřit, jaká je skutečná situace. O, o několik týdnů později Evropská unie skrze své zástupce v Tel Avivu uznala sama, že technicky je nemožné kontrolovat původ izraelských produktů a uplatnit diferenciaci po zavedení sedmimístných poštovních směrovacích čísel. A evropské orgány oslovily izraelské úřady a navrhly pracovat s alternativními postupy, ale izraelské úřady byly zdrženlivé, pokud je o změnu systému eh, směrovacích čísel. Eh, politika OSN vyzývá státy, aby použije diferencovaný přístup k Izraeli ve svých hranicích a v, na území, která byla okupována po roce 67. Je tedy skutečně důležité, že Evropská unie porušuje vlastní předpisy, pokud jde o tuto asociační dohodu. Mám co řadu otázek. První z nich uznává dnes komise zde v parlamentu, že produkty z osad vstupují na evropský trh v rámci preferenčních cel. A to je, to je zcela legitimní otázka. Druhá otázka, článek 79 asociační dohody umožňuje podniknout eh, kroky, pokud jedna ze stran se domnívá, že druhá strana nesplnila své povinnosti v rámci dohody. Proč tato situace se táhne čtyři roky, aniž by Evropská unie podnikla jakákoliv opatření? A proč parlament nebyl informován o tomto stavu, přičemž eh, se pravidelně konaly schůze monitorovacího výboru. Existují přesné statistiky o počtu produktů z osad, které vstupují na evropský trh, přičemž se tvrdí, že tyto produkty na trh vstupují. Počet eh, kontrol eh, evropskými celnicemi či cla, která byla vybrána u zboží, které se těšilo preferenčnímu preferenčním clům. Co se týče výkladového přípisu, který byl zveřejněn v roce 2015. Otázka na komisi. Může komise požádat členské státy, aby vyhodnotili uplatnění této výkladové, tohoto výkladového přípisu a opatření, které podnikly členské státy, aby byly v souladu s evropskou legislativou. Pátá otázka. V některých členských státech úřady mají za to, že výkladový přípis o původu výrobku z osad je nezávazný, přičemž jde o výklad práva Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitelů. Jaké směrnice byly sděleny komisí v této věci? A konečně během mých setkání jsem konstatovala, že existuje celá řada temných eh, oblastí, v obla- pokud jde o výkladový přípis. Platí to také pro elektronické obchodování a změna označení původu distributor je dostatečné, anebo musí distributor požadovat po vývozci, aby tam bylo uvedeno označení původu. Mohla by se komise zabývat technickou pomocí pro členské státy, aby jim pomohla uh, uvést do souladu své předpisy s evropskou legislativou. Závěrem v roce 2012 ministerstvo zahraničí Izraele považovalo vývoz z osad na úrovni 230 milionů euro ročně. Kromě toho vývozy z Palestiny jsou odhadovány na 17 milionů euro ročně. Často je nám řečeno, že tyto vývozy z oblasti osad jsou marginální. Je to možné, ale pokud si podíváme na 230 milionů euro ročně produktů z osad a 17 milionů euro za palestinské produkty, tak je to velký objem produktů, které jsou vyváženy nelegálně, protože se těší preferenčních cel. Já bych nechtěla srovnávat eh, věci, které nelze srovnávat, ale také se zabýváme dohodou EU-Maroko. A Evropský soudní dvůr stanovil celou řadu pravidel, ať už eh, tak, že produkty z osad nemohou vstupovat do Evropské unie s preferenčními cly a nebo musí být označeny a nemohou potom mít preferenční cla. Já bych byla nerada, abychom se ocitli v situaci, jako je tomu u Maroka v případě dohody s Izraelem. A je tedy naléhavé, aby Evropská komise poskytla nezbytné odpovědi které, na otázky, které klade parlament abychom neohrozili celou dohodu s Izraelem. Protože v takovém případě to by bylo velmi vážné pro Evropany, ale také pro Izrael. A proto bude skutečně důležité získat odpovědi, abychom zamezili střetu v následujících měsících. Julius Winkler za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já přečtu poznámky kolegyně Ramony Manesku která se zabývá touto otázkou, takže přesně její názor. V posledních dvou letech my jsme měli několik setkání na toto téma a uplynulo dost času, než komise vydala výkladový přípis týkající se označování produktů z osad, abychom mohli řádně definovat dvě oblasti zájmu. Jak funguje legislativa v praxi, pokud funguje, pokud není legislativa uplatňována nebo vyžaduje nepřiměřenou si, aby byla funkční, je naší povinností zasáhnout, změnit ji nebo zajistit její fungování. Jaký dopad generovaný eh, mírovým procesem a životem, jaký to má dopad na osoby, které žijí v této oblasti? Legislativní snaha by měla zajistit lepší životní podmínky a to platí i pro všechny okolo nás, nejen v Evropské unii. Pokud je o první otázku, Vidím, že někteří vyzývají, nechápou správně pravidla pro označování produktů z osad. I když to bylo už uvedeno, myslím, že je třeba říci, označování neznamená zákaz. A rozhodnutí je na evropských spotřebitelích a evropských firmách, které rozhodnou, zda budou nakupovat nebo ne takové produkty. Pokud je o druhou otázku, přelížíme nežádoucí účinky této legislativy. Negativně to zasahuje do pracovních míst palestinské populace. Je třeba, pokud chceme zlepšovat životní podmínky palestinců, měli bychom podporovat palestinskou samozprávu a mírový proces. A společnosti, které působí v osadách zaměstnaných řadou palestinců, a bojkot těchto produktů nezlepší jejich, pracovní, jejich životní podmínky, naopak ohrozí to jejich pracovní místa. Tyto nástroje mají podporovat místní ekonomiku a obchod. Palestinci v těchto oblastech by potřebují naši pomoc. Izrael je jediný, jedinou zemí, která je současně demokratickou zemí a naším partnerem v této oblasti a netřeba se snažit o spolupráci s palestinskou samozprávou abychom zlepšili životní podmínky a to je jediný základ pro mírový proces v tomto v této oblasti a to jsou slova Ramony Monesku za EKR pan Benerman. Děkuji, pane předsedo. EKR uznává politiku označování produktů z osad, nemá být bojkotem izraelského vývozu má nešťastný dopad vlastně eh, zbytečného eh, zbytečné stigmatizace izraelského zboží. Eh, podle odhadu komise pouhé 1% izraelských produktů pochází skutečně z volánských výšin a západního břehu. EU již vylučuje vývoz z těchto oblastí z preferenc zacházení podle asociační dohody EU-Izrael. Problém spočívá v tom, že dokument eh, e SVČ o označování vlastně mm, používá eh, legislativu na ochranu spotřební, eh, kdy vlastně označování původu je povinné, když by nedostatek této informace by vlastně mátl spotřebitele, co se týče skutečného původu produktu. Podle nás je to diskriminační vůči Izraeli, neaplikuje se to vůči západní Sahaře a pouze to izoluje eh, Izraelce a eh, vlastně uráží to Izraelce, kteří jsou pro teritoriální kompromis a eh, a povzbuzuje to maximalistická stanoviska palestinců. Tak a ve finále, jak vlastně Ramon řekla, že, řekl, že to ohrožuje pracovní místa palestinců a proto to ohrožuje eh, živobytí mnoha palestinců. Eh, uzavření továrny Souda Stream eh, v těchto, v těchto osadách v roce 2016 stálo 500 palestinských míst, takže to skutečně nepomohlo situaci, dále to jenom vlévá jed do této části světa a užitečné to není. Takže se domníváme, že je to příliš simplicistní, škodlivý nástroj, využívat obecně tohoto označování a že to jenom přilevá oheň do již tak do již tak složitého konfliktu musíme tuto chybnou politiku eh, přehodnotit. Děkuji za GUE pan San, paní Sanchez. Děkuji, pane předsedo. Eh, v listopadu 2015 Evropská unie eh, zveřejnila ehm, pokyny k tomu, jak přistupovat ke e, zboží ze židovských osad. Tyto pokyny jsou naprosto e, jasný, jasné. Produkty e, ze západního břehu Jordánu, ehm, z kolenských výšin a z nelegálních osad nesmějí být označované jako produkty z Izraele. Už je to dva roky, co se toto má aplikovat. Nicméně mezinárodní organizace organizace a palestinci poukazují na to, že se tato pravidla neimplementují. I kdyby to bylo jedno procento, dochází zde k porušování mezinárodního práva. A já si myslím, že není možné se zde vztahovat pouze na čísla. Já bych se chtěla zeptat komise, jestli se domnívá, že Izraelci dodržují požadavky na označování. Jak se zajišťuje e, implementace těchto e, pokynů a, a jakým eh, způsobem eh, se Evropská komise snaží prosazovat dodržování těchto závazků. Dodržování těchto závazků není pouze obchodní záležitost, je to také politická záležitost. Pokud eh, tato pravidla nebudou ehm, implementována. Potom to bude znamenat, že Izrael neporušuje jenom um, evropskou legislativu, ale Izrael porušuje mezinárodní legislativu a Evropská unie um, proti tomu nic nedělá. Uh, Golanské výšiny a další um, oblasti, další nelegální osody jsou zkrátka um, v současné době nelegální a my nemůžeme přijímat uh, produkty z této oblasti. Pan Dartmouth. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, uh, vážený, vážený kolega Banneman poskytl, poskytl mistrovskou expozici, velmi jasnou a lucidní, já to nebudu opakovat, ale chci eh, upozornit kolegy, že příklad západní Sahary je zvláště případný. Chci říci pouze to, že tento návrh, a doufám, že jde o pouhý návrh, i když se to tváří jako mnohem více než návrh, bude vnímán jako protiizraelských a bude podporován lidmi, eh, kteří jsou protiizraelští. A to tady ne, není vhodná doba, toto je chybně načasováno, přicházet s něčím zcela novým, i přesto, že se to ze široka omlouvá, bude to vnímáno jako protiizraelské a já bych rád důrazně eh, upozornil kolegy i komisi, aby si toto rozmysleli. Děkuji. Za prvé eh, chci zopakovat to, co řekl pan Julius Winkler. Eh, komplikovat vývoz anebo bojkotovat produkty z golanských výšin, eh, Gazy nebo západního břehu, které jsou vyváženy eh, Izraelem, nejsou eh, podporou mírového procesu. Lidi, kteří žijí v těchto oblastech, schudnou. Nejenom, že žijí na okupovaných územích, ale ještě budou chudší. A proto si myslím, že je to v zásadě špatný nápad. Ale z čeho jsem zvláště smutný je to, že tuto debatu již vedeme po několikáté a já vím, že tady existuje určitá eh, určitá obsese eh, izraelsko-palestinským konfliktem, ale nám schází ten obecnější, širší obraz, eh, a to je ten, že Izrael, ekonomika, demokratický stát, náš blízký přítel Evropy, si zaslouží víc než Eh, tedy tuto starou a nedostatečnou asociační dohodu. Měli bychom vyjednat něco lepšího, něco, co by se týkalo regulativní spolupráce, služeb a dalších věcí ve prospěch Evropy i Izraele. Dnes jsme máme vyjednány mnohem pokročilejší smlouvy s Gruzí, Moldavskem eh, a Ukrajinou a dalšími zeměmi a lidé tvrdí, že Izrael je něco jiného. Ale jak eh, vlastně eh, sjednávat smlouvy s, s Marokem, s Čínou, ale porovnávat Izrael s Čínou, prosím vás. Proto myslím, že rozumný postup by byl takový, se přestat, eh, přestat vnímat obchod s Izraelem skrz optiku tohoto specifického konfliktu a dívat se obecněji na to, co můžeme dělat ve prospěch jak Evropy, tak Izraele pomocí nové, eh, pokročilejší asociační dohody. Nyní eh, Margareta Auk, předsedkyně skupiny pro Palestinu. Děkuji. Eh, vy tady říkáte, že vás, eh, eh, že vás právo nezajímá, ale tady jde o mezinárodní právo. Od okupace uplynulo 50 let a EU nezmírňuje okupaci, i když tady, i když tady naslouchám kolegům, tak vlastně, když říkáte, že je dobré zmírnit, zmírnit eh, vlastně tu retoriku o, mm, ohledně eh, okupace, eh, tak tomu nemohu věřit. To je porušení i našeho práva. Pokyny pro značení nejsou vůbec ze strany komise kontrolovány. Komise jako strážce smlouvy má zajistit nejenom to, že bude obvinovat členské státy, že nejsou schopny naplňovat tato pravidla, Eh, komise by měla zajistit, aby i eh, tedy Izrael správně označoval tyto produkty, kterým se nesmí dostat preferenční zacházení. Eh, tato skvělá lahev vína je z golanských výšin, je zakoupena zde v Bruselu a je označena jako izraelské víno, ale to je ilegální. To je zavádějící chybná informace pro spotřebitele to není izraelské víno, je to zde ilegálně a nemělo by se tomu poskytnout preferenční zacházení. My musíme požádat komisi, aby okamžitě začala naplňovat zákon a aby zajistila, že když nějaký členský stát porušuje eh, naše zákony, aby eh, byl potrestán. A my máme velmi málo prostředků, když eh, nepřistoupíme k bojkotu, eh, tak přece eh, se nebudeme vzdávat těchto několika málo, málo nástrojů. Já nenavádím nikoho k bojkotu, ale toto je ilegální. Přece nemůžete navrhovat, abychom se vykašlali na právní úpravu a díky tomu, že Izrael je náš přítel, eh, tak eh, zavřeme obě oči. Eh, to by bylo špatné. Je také zapotřebí statistika, kolik vlastně má Evropská unie z osad. To nemáme písemně. Měli bychom to zjistit, kolik se toho z osad sem dováží. A konečně chci poukázat na valné schromáždění OSN, které schválilo usnesení 2334 eh, eh, před necelým rokem. Vlastně eh, stalo se mezinárodním právem, že musíme diferencovat mezi těmito produkty a ostatními produkty, že bychom vůbec vlastně se neměli bavit s těmi nelegálními osadami a to se má rozšířit i na banky, vzdělávání, eh, instituce, eh, úřady, všechny členské státy v EU hlasovaly pro. A i když jste byli přehlasováni, tak stejně se to stalo právem. I když EU se vlastně nehlasovala pro a eh, není nejvě- nejlepším signálem, který bychom vyslali do tohoto regionu. Naším společným cílem snad je dvoustátní řešení eh, v rámci hranic eh, před rokem 1967. Toho se musíme držet, se měli být důvěryhodní, měli bychom požádat komisi, aby dodržovala pravidla a zajistila, aby členské státy poskytovaly preferenční zacházení produktům, které jsou označeny jako produkty z Izraele, ale zcela jasně nejsou produkty Izraele. Děkuji za pozornost. Děkuji komise. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Budu se soustředit na otázky, které jste zazněly, pokud jde o implementaci nařízení EU, stejně tak jako dohody o přidružení. Komise samozřejmě eh, chce prosazovat eh, legálnost a eh, dodržování dohody o přidružení s Izraelem. A ta dohoda se vztahuje jenom na mezinárodně uznávané území Izraele. To znamená, že veškeré produkty, které jsou z oblastí mimo mezinárodně uznané hranice Izraele nemohou být importovány do EU s preferencemi. Nemohou mít nulové clo nebo žádnou další preferenci. Chtěl bych zde ale rozlišit rozlišovat mezi označování um, původu a označováním pro celní účely. Aby nějaké produkty eh, mohly eh, být importovány s preferencemi, eh, musí odpovídat požadavkům podle, dohodě, podle dohody o přidružení. A takže Eh, mohou být pouze z mezinárodně uznávaného území Izraele. To je naprosto jasné. Jiná otázka je, zda produkt, který je importovaný z okupovaných území, takovýto produkt může být do EU importovaný, eh, nemůže to být ale preferenční eh, produkt pokud jde o cla. Takovéto produkty mohou být importovány do EU, ale podle evropské legislativy, jak to bylo stanoveno v pokynech z roku 2015, nemohou být takovéto produkty označeny a, vyrobeno v Izraeli, made in Israel. Jak se tyto dvě věci kontrolují, to je odlišné. Jedna věc jsou celní úřady na hranici. Ty kontrolují, zda na produktech je poštovní eh, směrovací číslo, eh, které odpovídá okupovaným územím. A bylo eh, dohodnuto s Izraelem, že v certifikátech o původu a v prohlášení o původu musí být území, odkud produkt pochází. A celníci to kontrolují, když vidí kód, tedy poštovní směrovací číslo, které odpovídá okupovanému území, potom uh, musí být zaplaceno clo, nemohou tam být žádné preference. Uh, pokud uh, tam je nějaká chyba, potom je to samozřejmě chybné celní prohlášení. Otázka je dále, co říká um, označení na jednotlivém eh, produktu. Eh, to je něco, co se netýká cla. Pokud existuje eh, nějaký pokud neexistuje nějaký, nějaké podezření, že zde existuje něco nelegálního nebo podvodného, potom se to nekontroluje. A kontrolu těchto označení a původu provádějí většinou vnitrostátní úřady v členských státech. Dělají to u různých produktů, které se importují z celého světa. Nedělají to celní úřady. Ve chvíli, kdy existuje podezření, že dochází k systematickému k systematickým podvodům, potom je to něco jiného. A potom eh, zde existuje systémový podvod. A členské státy pak musí zhodnotit eh, úroveň rizika a přiměřenost jakýchkoliv opatření, eh, která učiní. Ehm, víte, že celní úřady mají různé priority, drogy, mučení, nelegální pašování. Eh, nebezpečné eh, výrobky a tak dále, takže mají různé priority a je na členských státech, eh, na co se budou soustředit, co budou kontrolovat. My v komisi samozřejmě vždy budeme postupovat velice citlivě, pokud jde o označování, pokud jde o důkazy a samozřejmě jsme připraveni sdílet informace s členskými státy. Členské státy podle svých metod hodnocení rizika mohou zhodnotit, jak vysoké je riziko nebezpečných výrobků nebo nelegálních výrobků přicházejících do EU. A nyní zpět k otázce toho, jak se to celé monitoruje. Jak zde zaznělo, nevíme o tom, že by eh, docházelo k systematickému eh, vstupování eh, výrobků do EU pocházejících ze židovských osad, z nelegálních osad, že by tyto výrobky přicházely v rámci systému preferencí. Nevíme o takové, takovýchto systematických dovozech pokud se objeví, pokud uh, budeme mít více než jenom um, omezené důkazy uh, nebo náhodné důkazy, potom samozřejmě se tím uh, budeme muset zabývat. Pokud je o porušování dohody, je možné, že zde dochází k jednotlivým problémům, nicméně eh, stát Izrael eh, dohodu neporušuje. Izraelské úřady v roce 2004 eh, vypracovali technické řešení, sdíleli s námi a, a poštovní směrovací čísla a, osad a Pravidelně nám posílají aktualizované seznamy poštovních směrovacích čísel. Naposledy to bylo v roce 2015, kdy to bylo aktualizováno toto pravidelné poskytování informací, pokud jde o PSČ, probíhá bez problému. Eh, celý systém eh, by mohl fungovat automatičtěji, ale nemůžeme říct, že by Izrael nespolupracoval. Ještě neexistuje perfektní systém, ale věci jdou správným směrem. Myslím, že to je z mé strany všechno. Pokud kolega nechce do, doplnit něco, pokud jde o označování. Ještě e, statistiky. Kolik e, produktů e, je z okupovaných území? My nemáme takovéto údaje. Pouze celní úřady členských států mohou mít eh, takovéto údaje, pokud eh, tyto údaje schromažďují. Na evropské úrovni tyto údaje neschromažďujeme, protože pouze členské státy ve svých IT systémech mají informace o každé eh, každém celním prohlášení a tam je údaj o původu výrobku. A nevíme, zda členské státy mají detaily týkající se všech ehm, veškerého dovozu eh, z okupovaných území. A něco takového by vyžadovalo skutečně intenzivní eh, výzkum, který doposud nebyl proveden. A musíme si být vědomi jedné věci. Celní systém je eh, systém, který má celou řadu cílů. Eh, bezpečnost, ochrana občanů, to jsou ty hlavní priority. A to, zda celní úřady jsou schopné shromažďovat takovéto informace, to samozřejmě závisí na jejich zdrojích. Eh, děkuji. Ehm, co si myslíte o tom, co děláte? Není monitorování, nejsou statistiky, nejsou informace od celních úřadů, není kontrola ze strany členských států. Má to, co děláte, nějaký smysl? To záleží na následujícím. Celní úřady eh, pracují tak, jak mají. My, máme, my nemáme žádné eh, systematické důkazy eh, dokládající porušování dohod. Celní úřady mají odpovídající systémy hodnocení rizika a abychom učinili nějaké další kroky, potřebovali bychom více než Eh, nějaké náhodné důkazy nebo než pár eh, důkazů. Celní úřady kontrolují produkty přicházející z nejrůznějších eh, částí světa. Řeší mimo jiné také porušování práv duševního vlastnictví. Pokud Eh, existují jenom náhodné eh, důkazy, eh, není to dostatečné. Promiňte, ale s tím vínem to je to stejné, jako kdybyste přinesla padělanou tašku Louis Vuitton. Um, Zkrátka celní úřady nemohou systematicky monitorovat veškerý dovoz Izraele. Eh, zkrátka není možné něco takového dodělat. Nemáme, eh, udělat. Nemáme eh, důvod si myslet, že dochází k, poruš, k systematickému porušování dohod ze strany Izraele. Potřebovali bychom silné důkazy pro to, abychom mohli začít spochybňovat chování Izraele. Paní zpravodajka. Já naprosto sdílím ty otázky, které byly formulovány předsedou. A není to vůbec jasné. Abych uvítala. Vím, že je těžké mít statistiky o výrobcích vyrobených v osadách, která vstupují na evropské území díky preferenčním clům. Je to obtížné, protože říkáte, že celní zpráva nekontroluje protože ta kontrola není systematická a ta rizikovost není vysoká. Můžete nám dát statistické údaje o produktech vyrobených v osadách, které vstupují do Evropy a které nemají preferenční cla? Protože to bychom měli mít k dispozici protože vstupují jako produkty z kolonií bez preferenčních cel. Protože když izraelské ministerstvo zahraničí říká, že je za 230 milionů euro zboží, které vstupuje na evropské území z osad, tak jsou, je to zboží, které není tedy zatíženo preferenčním clem. A to by byl už zajímavý údaj. Za druhé, my jsme získali dokumenty které unikly z Evropské komise a které jasně uvádějí, že komise není schopna odvádět svou práci. A je tu tedy rozpor mezi tím, co tu tvrdíte, což je vlastně, že izraelské orgány spolupracují a dělají svou práci. A to, co je ve zprávách, které máme, že to není možné. Kdo má pravdu? Jsou to dokumenty, které unikly a které vám mohu předat, pokud si to budete přát, anebo vy, kteří zde tvrdíte, že vlastně se nic nedělá, že všechno je v pořádku. My potřebujeme vědět, eh, co je pravda. My můžeme kontrolovat jenom na základě informací, které máme a my ty informace potřebujeme. Protože na rozdíl od toho, co říkal pan Fjellner, asociační dohoda eh, s Izraelem není dohoda jako ostatní. Asociační dohoda s Izraelem, eh, podobně jako s Palestinou, má za cíl směřovat k mírovému procesu. A dnes nic nedává na, najevo, že by ten, tato dohoda nějak pomohla mírovému procesu. Tak dejte nám argumenty, abychom mohli působit tímto směrem, protože jinak budeme mít pouze opačné argumenty. Takže pokud máme takto působit, tak musíme Tady někdo řekl, že se nemá srovnávat situace s Marokem, ale podívejte se na situaci, kdy Evropský soudní dvůr nám bude tvrdit, že se pohybujeme mimo zákon. Tady je skutečně rozpor. Poslanci by se ocitli mimo zákon na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, protože v takovém případě to skutečně bude tak, že vy neděláte správně svou práci. Děkuji mnohokrát, říká pan předseda. Když říkáte, že všechno běží dobře, já si vzpomenu na našeho bývalého velvyslance v Tel Avivu, který říkal, že to označení nefunguje. Bylo to v novinách Harec. Jenom takový drobný komentář. Děkuji. Pokud je o statistické údaje, my se tím budeme zabývat, abychom se pokusili získat více. Nemohu nic slíbit, ale budeme se tím zabývat. Za druhé, dokumenty, které unikly. Hovoříme, opravte mě, vy to víte lépe. To jsou dokumenty asi půl roku staré ze září, možná ještě starší. Mezitím jsme pracovali s izraelskými úřady, pokud je o směrovací čísla. Zatím jsme nedosáhli svého, ale postupujeme dál. A skutečnost, že je to citlivá otázka, která zde zaznívá, je velmi důležitá, protože to zvyšuje také míru pozornosti a zájmu, abychom dosáhli co možná nejlepší reakce od izraelských úřadů. Za třetí, možná situace vyplývající z rozhodnutí Evropského soudního dvora. Situace na okupovaných území je horší než v západní Sahaře mezinárodně z pohledu Evropské unie. Před eh, prosincem 2016 a příslušným rozhodnutím Evropského soudního dvora všechny produkty ze západní Sahary byly pokryty asociační dohodou a vstupovaly bezcelně nebo s preferencemi. Situace s Izraelem je odlišná protože u okupovaných území eh, legálně tyto produkty nemohou vstoupit s preferenčním clem do Evropské unie. Že soud řekne pouze eh, soud by potom musel rozhodnout, že ty produkty nemohou legálně vstoupit. Uh, do, na, na území. Nelegálně ano, samozřejmě, existuje pašování cigaret a spousty dalších produktů. To není žádná, samozřejmě to není žádná ta praxe prostě neuspokojivá. Ne každý dodržuje zákon. Dobře, to je závěr tohoto bodu a myslím, že se tím budeme i dále zabývat na našich dalších jednáních. 24. I to je bod, který není pro mě zábavný. Obchodní aspekty dohody o přidružení mezi EU a Marokem. Evropský soudní dvůr rozhodl 21.12.2016 a uvedl, že, že současný stav a asociační dohoda mezi EU a Marokem nepokrývá výrobky ze západní Sahary. A na základě tohoto rozsudku komise dostala mandát jednat s Marokem o změně. A já jsem dostal dopis před několika dny z DG Taxud, že návrh dohody mezi komisí a Marokem byl parafován 31. ledna. Upřímně za to jsem byl trošku překvapen tímto postupem. Parlament do toho nebyl vůbec zapojen a zdá se, že došlo k dohodě za zavřenými dveřmi. A já jsem si v tom dopise přečetl, že tento návrh dohody bude doprovázen dvěma hodnotícími zprávami o přínosech dohody a druhou o zapojení osob žijících v západní Sahaře. Tato dohoda tedy není zatím dokončená a proto komise rozhodla o tom, zda předloží tento návrh dohody radě a parlamentu. Samozřejmě bych rád věděl něco více o tomto návrhu dohody a o těch doprovázejících zprávách. A pane Perode Pinning, můžete nám sdělit další informace v tomto směru. Děkuji, pane předsedo. Poskytneme vám aktualizovanou informaci o současném stavu této záležitosti od setkání z monitorovací skupiny INTA o západní sáře a Maroku 24. ledna. Komise aktualizovala přehled o situaci zejména ve třech směrech. Za prvé, návrh změna asociační dohody, abychom explicitně upravili, že výrobky, které mají původ na západní Sahaře, budou se těšit obchodním preferencím podobně jako všechny produkty, podle asociační dohody. Druhá oblast, jak zpráva o přínosech rozšíření preferencí na populaci západní Sahary a třetí oblast konzultace populace západní Sahary, abychom zajistili, že bude existovat podpora pro rozšíření preferencí. V té první věci Výměna dopisů byla dokončena a parafována 31. ledna a znění, které bylo parafováno, bylo vlastně doslova přečetno panem Kasseljakisem v monitorovací skupině 21. ledna, tedy stejný obsah ale chce podtrhnout, že parafované znění znamená pouze, že ten text je ustálen a neexistuje žádný politický závazek, dokud komise nepředloží návrh radě a parlamentu k odsouhlasení. To zákonodárci rozhodnou o tomto návrhu. Jediná věc, která je důležitá, je, že ten text je tedy ustálen. Pokud by mělo dojít k novému vývoji v kontextu nové věci u Evropského soudního dvora, kde se rozhodne 27. února, tak by bylo třeba toto opět revidovat. Nevím, myslíme si, že by to mělo nastat, ale také to nevylučujeme. Druhá věc. Zpráva o přínosech. Stále se tím zabýváme a očekáváme, že bude připravena během několika týdnů. A tato zpráva poukazuje na to, že dojde k významným přínosům, pokud je o vývoz ze západní Sahary, zejména v oblasti zemědělských produktů a také produktů rybolovu a neudělení preferencí pro západní Saharu by mělo negativní dopad na stávající vývoz, ale také na budoucí investice do západní Sahary. A to vše tam bude uvedeno. A musím zde uvést, že stále prověřujeme ty údaje, protože máme různé zdroje a musíme ze všech prověřit, abychom měli veškeré doklady pro toto hodnocení. A pokud je o postoj populace ESVČ, eh, e kolega Vincent Pike z ESVČ vás bude informovat o misi, která proběhla v západní Sahaře a příslušných jednáních. A tato jednání nejsou ukončena, stále probíhají. Několik slov k dalším krokům k tomuto procesu a harmonogram my ukončíme veškerou práci na úrovni jednotlivých složek komise během následujících několika týdnů a naším cílem je předložit návrh eh, pro návrh rozhodnutí Rady o podpisu dohody a pro uzavření té dohody po souhlasu Evropského parlamentu a chtěli bychom ten návrh předložit během března. Možná můžete komentovat ty konzultace v Rabatu minulý týden. Thank you very much. Uh, Děkuji. Sekretariát rady zaslal parlamentu jednací mandát a v tom jste se dočetli, co členské státy očekávají od komise a od ESVČ. Co se týče zapojení lidí, kterých se týká uh, změna. Postup zapojení těch zmíněných lidí již byl odstartován. My jsme zahájili program setkání. Tato setkávání probíhají jak v Rabatu, tak v Bruselu. Za tímto účelem eh, jsme vybrali seznam eh, vyjednávačů, který je rozsáhlý, je diverzifikovaný, jsou tam poslanci parlamentu, jsou tam členové regionálních rad ze západní Sahary. Máme sociální a ekonomické subjekty, mezi těmito vyjednavači máme obchodní komory, eh, komory pro rybolov a zemědělství, E, z Dakla a Lajuny, to jsou oblasti e, v západní Sahaře. Máme tam zástupce z výzkumných ústavů, ekonomické subjekty, rozvojovou agenturu pro západní Saharu a Třetí kategorií jsou organizace občanské společnosti v úzkém slova smyslu, které se zaměřují na lidská práva, zvláště lidská práva obyvatel západní Sahary. Eh, I toto zastoupení je různorodé. Všechny tyto organizace se zaregistrovaly v Maroku, to je podmínka, kterou jsme nastavili. Chceme jednat s registrovanými organizacemi, ale eh, to spektrum těchto organizací tam je široké. Jedná se o politicky takzvaně neutrální organizace i nevládní organizace, které silně podporují Polisária. A i Polisario je na našem seznamu eh, vyjednávačů a my jsme se s ním v únoru setkali. Ta práce je ještě před námi, je před námi ještě více než polovina tohoto úkolu a doufáme, že tato setkání budou uzavřena do konce tohoto měsíce a na jejich základě získáme spolehlivý vhled o tom, jak lidé, kterých se dotkne dohoda o západní Sahaře, uvažují o této novelizaci, jestli v ní vidí nějaké zlepšení, nějaký prospěch ze sociálního či hospodářského úhlu a jestli proti němu mají nějaké námitky nebo jestli tuto novelizaci naopak podporují. Zjištění z těchto setkání se tedy promítnou do zprávy, kterou komise odprezentuje a zašle radě a parlamentu společně s návrhem novelizace. Takže já zde prozatím nebudu hovořit o obsahu eh, této novelizace, protože práce na ní ještě probíhá. Konečně chci říci, že ze strany marockých úřadů také eh, proběhne řada konzultací. Marocká vláda si nechá odhlasovat tuto novelizaci na dvou úrovních. Za prvé, co se týče výboru pro vnější vztahy na národní úrovni v dolní komoře parlamentu a za druhé vyvolají hlasování i v regionálních radách západní Sahary. To jsou rady, které mají na starosti spíše regionální a místní zájmy. Tím, že se uspořádá toto hlasování, marocká vláda tedy zaznamená především názor při hlasování eh, Sahařanů, a to jak na úrovni dolní komory parlamentu, tak na úrovni regionálních rad. Marocká vláda tím zjistí, jaká úroveň podpory eh, je poskytována obyvatelstvem eh, této novelizaci. Děkuji. Děkuji. Upřímně řečeno, nejsem spokojen Mně se zdá, že generální ředitelství Taxud vlastně mluví k parlamentu jiným způsobem, co se týče DG. Obchod eh, ti s námi mluví na rovinu, mnohem otevřeněji, ale zdá se, že vy postupujete tak, že si něco v kanceláři napíšete a parlament to pak má akceptovat. To není můj styl práce. Začalo to tedy otázkou mandátu. Ten byl schválen v květnu loňského roku a my jako parlament eh, jsme ten mandát dostali na stůl těsně před Vánoci. To je skutečně nepřijatelné. Eh, není mou povinností se k tomuto teď vyjadřovat. Já teď mám eh, určitý problém že eh, o slovo se hlásí 9 poslanců a máme na to 20 minut. To znamená jednu a půl minutu každý a eh, slovo dám nejprve zpravodajce paní La. Thank you. Merci, monsieur le président. Děkuji, paní předseda, milé, milí kolegové. Nejdříve chci poděkovat Evropské komisi a SVČ za přítomnost, za to, že nám přiblížili probíhající jednání s marockými partnery, týkající se pravidel o původu u asociační dohody EU-Maroko. Vzhledem k tomu, že dochází k jejich dokončení. Jako stála zpravodajka pro země Magribu pro tento výbor chci vysvětlit body, které se mi jeví jako důležité v rámci tohoto jednání a kde náš parlament bude velmi pozorný. Jak víte, to opakuje to, co už známe, na základě rozhodnutí z 21. prosince 2016 dostala komise mandát pro vyjednání územní mandát u preferenčních cel, aby produkty západního, západní sáry měly stejné podmínky jako marocké produkty a je třeba uvést výslovně západní Saharu v dohodě, aby produkty vyvážené z tohoto regionu do Evropské unie i nadále měly stejné preferenční podmínky a to za určitých podmín předpokladů stanovených soudem. Další prvky vstupy do tohoto jednání. Za prvé, a to je zásadní, nesmíme zasahovat do mírového procesu, který probíhá v rámci OSN. To je velmi důležité a to by samozřejmě poškodilo obě strany. A nesmíme zejména ohrozit postavení Evropské unie, pokud jde o svrchovanost území západní Sahary, protože to není předmětem jednání. Já bych se chtěla vrátit k vyjádření komise a připomenout tři složky, kde bude parlament velmi obezřetný z hlediska odsouhlasení dohody. První zážitost je uvedení západní Sahary v rámci území dohody. Za druhé, je třeba zajistit, aby změna dohody byla ku prospěchu místní populace, zejména ku prospěchu ekonomickému. A za třetí, je třeba, aby lid, a říkám skutečně lid, kterého se to týká, vyjádřil svůj souhlas vhodným způsobem. ESVČ e, je do toho zapojen zejména z hlediska procesu vedení konzultací. A bude to také záležitostí naší odpovědnosti se ubezpečit, že příslušné organizace jsou reprezentativní, že souhlas, který bude vyjádřen lidem, bude jednoznačný. A podle mého názoru to je jeden z klíčových bodů. Skoro jsem skončila. Tady bych uvedla jednu odbočku. Bývalý německý prezident Hans Keller byl jmenován zvláštním zpravodajem OSN a chce oživit mírový proces v této oblasti. A to je velmi dobrá zpráva. Nemohu to dokončit, je to ještě delší. Děkuji. Děkuji zpravodajce a teď budu opravdu velmi přísný, jedno a půl eh, minuty. Děkuji. Eh. Tak vám to řeknu někde jindy. Herr Buchner, Klaus. Danke. Eh, pan Buchner, děkuji. Co vlastně rozhodl Evropský soud? Pravil, že obyvatelstvo západní Sahary musí souhlasit se, vše, se, všemi, eh, se všemi smlouvami. Co dělá komise? Komise hovoří s vládou, vypracuje technickou dohodu a ex post se ptá obyvatelstva, které žije na západní Sáře a eh, vlastně se ptá okupantů jenom těch, eh, kteří je jenom málo těch, eh, kteří skutečně mají být dotázáni, eh, neboli oni vlastně hned z počátku vylučují větší část obyvatelstva, které se k tomu má vyjádřit. To znamená pro mě, že eh, rozsudek soudu je pošlapáván. Vyplývá z toho, že EU je instituce, která se má tedy držet práva a respektovat lidská práva, k čemu dochází teď, to je pravý opak. My tady, eh, my tady eh, chráníme okupanty, kteří eh, jenom vlastně pobírají zisk z té okupace. Děkuji, chci jenom připomenout, proč tu jsme dnes. Došlo k rozhodnutí soudního dvora, kde je uvedeno, že asociační dohoda v oblasti zemědělských produktů není dodržována a produkty západní Sahary vstupují na evropské území, přičemž tato dohoda nepředpokládá, aby ty produkty na tuto území vstupovaly. A soudní dvůr nám říká, pokud, máte dvě možnosti. Buď budete nadále tvrdit, že se to netýká západní Sahary a v tom případě žádné saharské produkty nemohou vstupovat na území EU, anebo se ho to týká a potom je třeba, aby s tím souhlasila populace. Já říkám, my problém západní Sahary ve výboru INTO nevyřešíme. Naproti tomu bylo by dobré, kdyby návrh komise, který byl vyjednán s marockou vládou, byl v souladu s tím, co rozhodl Evropský soudní dvůr. A já bych tedy navrhovala, abychom moudře ve výboru INTA položili otázku Soudnímu dvoru EU o souladu toho, co jste vyjednali. Tečka. Pokud Soudní dvůr bude mít za to, že je to v souladu se svým výrokem, tak můžeme správně odhlasovat dohodu, kterou jste vyjednali. Pokud soudní dvůr bude mít za to, že to, co jste vyjednali, neodpovídá svému rozhodnutí, tak by bylo poněkud zvláštní žádat po poslancích, aby odhlasovali něco, co není v souladu s právem. Já vím, že komise může zmocnit soudní dvůr, ale nečiní tak. Takže možná je na parlament, aby to udělal. Eh, Herr Maxicellis. Děkuji, pan Maxicellis. Děkuji, pane předsedo. Řeknu a eh, pravdou, pravdu. Mě to naprosto šokovalo, co jste eh, říkali. Říkáte celou řadu slov, ale co chybí je souhlas. Nejde zde o žádnou konzultace. Jde zde o to, aby eh, souhlasili lidé ze západní Sahary. Eh, v podstatě eh, vy se obracíte na marocké úřady, aby vám dali souhlas, pokud jde o něco, co se týká západní Sahary a západosaharských lidí. Budeme žádat Izrael, aby nám schválil něco, co se týká Palestiny. Já si myslím, že to, co Evropský soudní dvůr říká, je jasné. Západní Sahara je um, odlišná od eh, zbytku Maroka. Celá řada lidí ze západní Sahary nemůže eh, jet do Rabatu a jednání jsou v Rabatu. Uh, Většina e, lidí ze západní Sahary vás ale nechce e, vidět. E, já nechápu, jak chcete zohlednit zájmy západní Sahary ve chvíli, kdy už máte text dojednaný s rabatem. Jak chcete mít tuto um, Eh, tuto, jak chcete uzavřít tuto dohodu ve chvíli, kdy nemáte odpovídající údaje? 7 tisíc eur, to je eh, výměna, eh, obchodní výměna se západní Saharou. Já si myslím, že to je naprostý nesmysl. Nemáme odpovídající podklady, které potřebujeme. Děkuji, pane předsedo. Podobně jako ostatní jsem překvapená, co říká komise. Máme jasné rozhodnutí Evropského soudního dvora. Není možné podepsat dohodu s Marokem bez toho, aby s tím souhlasili lidé ze západní Sahary. Ale komise se snaží obcházet toto rozhodnutí Evropského soudního dvora. Myslím si, že e, stanovisko z ledna to naprosto e, potvrzuje. Není možné umožnit Maroku, aby rozhodovalo eh, tímto způsobem o eh, západní Sahaře. Eh, postup komise je chybný. Existuje jenom jedno, jeden možný postup. Konzultovat lidi ze západní Sahary a získat jejich souhlas. Marie Ulskok, Děkuji, pane předsedo. Chci zdůraznit jednu věc jako kolegové. Rozhodnutí Evropského soudního dvora jasně řeklo, že západní Sahara není součástí Maroka a bez souhlasu západní Sahary není možné zahrnout západní Saharu do obchodní dohody s Marokem. A, takže mě by zajímalo, jak chce komise získat uh, souhlas uh, zástupců západní Sahary. Eh, Polisario uh, intenzivně kritikovalo, kritizovalo danou dohodu. Komise rovněž neprovedla hodnocení udržitelnosti a dopadu Myslím si, že to je zásadní věc, také s ohledem na to, jak uzavřená toto oblast je. Eh, a děkuji. Já jsem eh, stejně šokovaná jako ostatní tím, jak komise Ehm, řídí tuto věc. Já bych očekávala, že se přinejmenším pokusíte nás přesvědčit o tom, že se snažíte dodržet rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale děláte eh, něco naprosto protichůdného. Je to protichůdné tomu, co řekl Evropský soudní dvůr. Eh, Říkáte, že to není stejné jako eh, Izrael a Palestína, že to nej, není okupované území, ale přesně to to je, je to okupované území. A, a produkty ze západní Sahary jsou produkty z okupovaného území. A vy jste řekl, že eh, zahrnutí do Eh, dohody eh, bude přínosem pro lidi ze západní Sahary. Ale to není to, co Evropský soudní dvůr říká. Evropský soudní dvůr říká, že eh, do rozhodování musíte zapojit zástupce západní Sahary. Maroko a západní Sahara jsou dvě dva, dvě různá území a jsou tam dvě různé vlády, tak by se to dalo říci. k Palestině jste řekl, že tam by mělo být označení, že se jedná o produkty z okupovaných území. U západní Sahary byste to také doporučil, že by tam bylo označení, že e, je to okupované e, území. Lola Sanchez, děkuji. Rozhodnutí Evropského soudního dvora tvrdí, že eh, dohoda s Marokem eh, se nemůže vztahovat na západní Saharu bez souhlasu západní Sahary. Eh, nicméně je, musíme si uvědomit, že legitimním zástupcem západní Sahary je Polisario. Komise se snaží zachránit obchodní dohodu a také vyjednává nové obchodní e, dohody. Konzultační proces, který zahájila komise, má velké nedostatky. V podstatě e, tento konzultační proces neprobíhá v daném území a tak dále. Zároveň e, nesmíme zapomenout na dohodu z 10. ledna s Marokem o rybolovu. Tam se hovoří o tom, že západní Sahara musí musí být považována za okupované území a tak se na tuto oblast vztahuje odpovídající mezinárodní právo. Západní eh, Sahara eh, nemůže mít žádný eh, přínos z toho, že se ehm, přidá k dohodě, která je uzavřena s Marokem. Je nutné, abychom respektovali rozhodnutí Evropského soudního dvora předtím, než budeme měnit tuto dohodu. Není možné, abyste chtěli po parlamentu, že schválíme něco, co je nelegální. Děkuji, Ines. A chcete něco říci jako předsedkyně delegace pro vztahy s Magrebem? Děkuji, pane předsedo. Nežádala jsem o slovo, protože nejsem z tohoto výboru, ale děkuji, že jste mi dal příležitost hovořit. Chtěla bych jenom říci, že eh, uznávám práci komise Ehm, myslím si, že ale Evropský soudní dvůr nemůže rozhodovat za OSN. Mě eh, znepokojila ta eh, konzultace. Je pravda, že komise eh, se snažila otevřít různé možnosti, také s ohledem na okolnosti. Nicméně já si kladu otázku, zda tato konzultace je něco, co Evropská unie eh, může eh, provést. Ehm, a myslím si, že je to něco, co by eh, měla dělat OSN. To je trochu taková moje obava. Ehm, máme zde marockou vládu, která sama má dost problémů. Já vedu delegaci pro Eh, madle, Magreb a proto mě hodně znepokojuje nestabilita v Maroku. Uznávám, že komise měla velice eh, těžký úkol. Evropský soudní dvůr se eh, snažil vyřešit něco, co by mělo řešit OSN. Myslím si, že Evropská unie to zkrátka nemůže vyřešit, musí to řešit OSN, protože je to něco, co nás přesahuje. Děkuji. Nyní má komise možnost reagovat maximálně pět minut. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, že mi dáváte tolik času. K vašim otázkám a chápeme vaši frustraci, pane předsedo. Že dokumenty k tomuto tématu nebyly vám předány tak jako u e, jiných témat. A myslím, že e, je to pravděpodobně e, kvůli politickým dopadům a citlivosti této, tohoto tématu. Za druhé, pokud jde o rámec našich vyjednávání, postupujeme podle eh, směrnic, které komise obdržela od eh, rady. A eh, jde zde o to, aby lidi, lidé, kterých se to, kterých se to týká, byli odpovídajícím způsobem zapojeni. Cokoliv navrhneme, musí odpovídat těmto směrům, směrnicím, stejně tak, jako to musí odpovídat rozhodnutí Evropského soudního dvora. Otázka je, jak získat souhlas těchto lidí, aniž bychom k ním měli přístup a také jak eh, rozhodnout, kdo je eh, občan západní Sahary. Eh, otázka je, jak nejlépe eh, se dostat eh, k těmto občanům ze západní Sahary. Další otázka. Zda můžeme přistupovat k produktům ze západní Sahary jako k produktům z, okupované, z okupovaných území to není možné, protože eh, potom by výrobky eh, ze západní Sahary eh, neměly preferenční přístup na evropský trh. A um, dále kolega vám řekne uh, něco více k tomu souhlasu, pokud uh, nemáte nic proti. Uh, my samozřejmě uh, bereme silně na vědomí vaše připomínky, bereme je velice vážně. Uvědomujeme si, že souhlas je naprosto rozhodující. A pro tuto dohodu když s ní půjdeme do parlamentu. Berme to velice vážně, co zde zaznělo. Chci, abyste věděli, že skutečně pracujeme na místě, že e, jsme v kontaktu s lidmi, kteří e, jsou přímo či nepřímo ovlivněni touto dohodou, jsme v kontaktu s nevládními organizacemi, s politiky, jsme v kontaktu také s polisáriem. už jsem to řekl dříve, ano, Polisario zde musí sehrát svoji roli, ale Polisario není jedinou protistranou, protože e, žádný členský stát e, neuznal Polisario v takovéto e, roli, žádný členský stát neuznal západosaharskou arabskou demokratickou republiku. Eh, samozřejmě jsme s nimi v kontaktu, protože eh, jejich hlas eh, je důležitý. Nicméně vám mohu říci, že lidé žijící na západní Sahaře všichni také neuznávají Polisario. To je skutečnost, kterou jsme vyredukovali z diskuzí, které proběhly s lidmi a z tohoto důvodu eh, Polisario není eh, jedinou eh, protistranou. A v každém případě toto je velice citlivá otázka, musíme postupovat opatrně. A je nám jasné, že musíme dodržet nejen rozhodnutí Evropského soudního dvora, ale musíme dodržovat také proces v rámci OSN, v rámci Rady bezpečnosti k tomuto tématu. Vím, že je to eh, takový test, ale eh, chceme, abychom, aby se veškerá fakta dostala na stůl a abychom eh, byli schopni vás přesvědčit o našem přístupu. Děkuji, tímto se dostáváme na konec diskuze k tomuto tématu. Myslím, že zůstaneme v kontaktu a budeme dále sledovat toto téma. A poslední bod na dnešním pořadu jednání je prezentace studie Strategie EU pro přístup na trh plní své hlavní cíle. Máme 25 minut. Chtěl bych požádat pana Böckmana, aby nám představil tuto studii. a poté mu budeme moci položit otázku. A kdokoliv chce odejít v tuto chvíli, prosím, odcházejte tiše. Quietly. OK, Mr. Höckman. Tak, pane Höckmane, děkuji vám Tato zpráva měla hodnotit strategii přístupu na trh, jak funguje, pomocí komunikace s ekonomickými subjekty a zúčastněnými subjekty, kterých se tato strategie týká. Eh, dokument má čtyři, eh, čtyři části. Nejprve definice, co je to partnerství, co je to strategie, potom eh, provozování této strategie vychází z, z vlastně zvnímané situace ze strany zúčastněných subjektů na základě komunikace s nimi. Za třetí se dokument eh, zaměřuje na výzvy, před nimiž stojí Evropská unie, komise, členské státy, když chtějí zlepšit přístup na vývozní trhy pro evropské podniky, jakým způsobem identifikovat eh, bariéry protekcionismu a jaké jsou dimenze těchto těchto, eh, těchto eh, mechanismů a eh, závěrečná čtvrtá část obsahuje doporučení, včetně kroků pro Evropský parlament, který může pomoci dosáhnout naplnění této strategie lepšího přístupu na trh. Jistě všichni velmi dobře znáte tento nástroj, mechanismus, který zavedla Evropská komise. Cílem je usnadnit vývoz z evropských podniků na eh, trhy třetích zemí tím, že pomáháme podnikům překonávat překážky vývozu. Neboli eh, schromažďujeme informace o typu těchto překážek, hodnotíme, jestli skutečně se jedná o překážky, jak s nimi naložit, jak jsou významné, je potřeba provádět prioritizaci našich kroků a potom také eh, realizace určitých kroků eh, při odstraňování těchto bariér. Mechanismy spojené s touto strategií jsou eh, participativní neboli intenzivně závisejí na vstupu od soukromého sektoru, podniků, obchodních združení a Existuje poradní výbor pro eh, přístup na trh, který hovoří o těchto eh, překážkách nebo vnímaných překážkách, jejich existenci, jestli jsou ekonomicky významné, jestli jsou potenciálně protiprávní, co se týče sjednaných dohod a dohod eh, v rámci VTO, co s nimi udělat a kroky proti těmto překážkám realizují to různé týmy pro Eh, pro přístup na trh, eh, které jsou eh, rozmístěny v členských státech. Máme delegace v každé zemi. Je tady důležitý rozměr odpovědnosti spojený s celým tímto procesem. Máme databázy o přístupu na trh. Takže odsouhlasené mechanismy a opatření které se týkají eh, obchodních překážek, které negativně ovlivňují vývoz Evropské unie. To vše jde do databáze o eh, přístupu na trh. Každý rok vzniká zpráva o dosažených úspěších v tomto směru překonání konkrétních překážek a nedávno to bylo ještě doplněno o proces, který lépe zpřístupňuje eh, tyto výsledky pomocí případových studií, z nichž konkrétně vyplývá v čem ta překážka spočívala, jaké kroky byly učiněny a jaký prospěch z toho vyplynul pro konkrétní odvětví. My se snažíme vylepšit strategii přístupu na trh tím, že eh, je úžeji propojena eh, s obchodními dohodami uzavíranými EU a eh, tedy cílem této studie bylo, co může v tomto směru dělat EP, jaké typy opatření můžeme, eh, můžeme dělat. Jde o prioritizaci. Řada těch eh, překážek většinou se týká omezení nebo restrikcí eh, dovozu, některá jsou celní opatření, některá jsou necelní překážky, mnohé z nich se týkají norem produktů, bezpečnosti potravin, ale existuje celá řada opatření, která máme v této databázi. Realizace strategie pro e, přístup na trh je e, výrazně proces ze spoda nahoru. Není to e, odraz názoru komise, jak by má vypadat přístup na trh v tom, kterém odvětví. Spíše to reaguje na specifické problémy firm, které je vyjádřily takže komise se tady snaží vlastně zaměřovat na jednotlivá prioritní opatření. E, následovat mohou různé kroky, počínaje diplomací e, a komunikací s obchodním partnerem až po e, eventuálně žalobou u VTO, pakliže to ochranné opatření je porušením závazků plynoucích z VTO. Od roku 2008 bylo odstraněno asi 280 těchto překážek eh, díky eh, tomuto procesu. Eh, většina těchto žalob se odehrává ve vznikajících nebo mm, probuzených ekonomikách Indie, Čína, Brazílie a tak dále, ale i další zemích. V průměru odstraňujeme 20 překážek za rok Eh, třetina se týká, eh, třetina se týká bránění obchodu, třetina eh, norem a když se podíváte do databáze, tak za tu dobu vlastně se podařilo odstranit asi 20 těch překážek. Převážná většina těch překážek, které stále přetrvává, je velice těžké, ne nemožné je odstranit a asi stojí za to o tom hovořit. My jsme provedli průzkum zúčastněných subjektů a zaměřovali jsme se na eh, průmyslová združení, která se zabývají tímto mechanismem, ale nechali jsme ten průzkum otevřený i pro jednotlivé podniky, malé, velké, střední, mohli vyplnit dotazník, který se eh, týká především toho, jestli ty, ten podnik ví o existenci tohoto mechanismu, a potom následovala série otázek, která se týkala toho, jak fungujeme, jestli mají pocit, že pracujeme účinně a efektivně a tak dále. Máme 181 respondentů v tomto průzkumu, většina ze soukromého sektoru, většinou eh, průmyslová odvětví eh, a jejich združení. V zásadě z toho vyplývá, že převážná většina podniků je s tímto procesem spokojena, s tím, jak ten proces funguje, ale zároveň e, z průzkumu jasně vyplývá, že řada podniků vůbec o existenci tohoto mechanismu nevědí, že jim může pomoci odstranit překážky vstupu na trh e, v zahraničí. Takže to je jeden ze závěrů e, práce na tomto dokumentu, ale ti, kteří aktivně se tohoto procesu účastní, jej vnímají pozitivně. Celý ten dokument je mnohem podrobnější, nemáme čas, tak to nebudu procházet podrobně. Vidíte, že mnoho podniků skutečně vůbec si není vědoma existence tohoto mechanismu, což není kritika tohoto mechanismu, spí ten mechanismus se skutečně zaměřuje na průmyslové svazy a združení, ale je dobré to mít na paměti. Součástí našeho mandátu byla tedy otázka o fungování tohoto mechanismu a jaké jsou hlavní úspěchy, to bylo součástí dotazníku. To, eh, na čem se všichni asi shodnou, je to, že tento nástroj eh, efektivně zvýšil transparentnost. Je k dispozici mnohem více informací o existenci těch překážek. Provedli jsme nejenom tento průzkum, ale i e, řadu rozhovorů, pohovorů e, s představiteli vládních odvětví. A měli jsme velmi dobré odezvy, jak e, tedy z různých rozhovorů, pohovorů, telefonických hovorů, jaké jsou problémy co se týče účinnosti této strategie při dosahování jejich cílů. A jaká návratnost eh, vyplývá pro jednotlivý podnik z využívání eh, tohoto mechanismu, pakliže to bude nákladné a časově náročné a máli, máli eh, to být těžké, tak k tomuto procesu nepřistoupí. Je tady celá řada proměných, Nemáme čas je všechny procházet, ale eh, ty otázky jsou důležité, protože ten mechanismus vlastně závisí na stížnostech vznesených ze strany eh, podniků a eh, ten mechanismus musí být levný a účinný, protože jinak jej nebude využíván. Co se týče otázky po návratnosti, ta navazuje na to, jaké nástroje má komise k dispozici při řešení konkrétních problémů. To znamená, jestli komise má vůbec přístup k účinným eh, nástrojům, je potřeba zapojit na otázku, jestli existuje obchodní dohoda s určitou zemí, protože v takovém případě je lehčí odstranit konkrétní překážku, když, je, eh, ta, když ta překážka porušuje buď eh, ducha, anebo, a, nebo znění obchodní dohody a nebo eh, když eh, nějaká zahraniční eh, politika porušuje, porušuje tu obchodní dohodu. Pak je zde geopolitická dimenze těchto problémů. A další faktor, který ovlivní návratnost využívání tohoto mechanismu, jestli je ta překážka protiprávní. Pakliže je jasné, že nějaká vláda svými kroky porušuje VTO nebo obchodní dohodu, tak má smysl uh, proti tomu bojovat, protože to potom můžeme řešit v kontextu těchto dohod. A konečně účinnost mechanismu je ovlivněna i uh, dostatkem koordinace v Bruselu mezi Bruselem a členskými státy a koordinacemi v rámci zemí mezi delegacemi, co se týče dosažení dohody při společném řešení konkrétní překážky. Co nám bylo komunikováno na základě průzkumu a pohovoru se zúčastněnými subjekty, zase silná podpora e, pro to, jak ten e, proces funguje ze spoda nahoru, neboli konkrétně reaguje na problémy, které e, mají firmy, Podniky by měly mít lepší přehled o tom, co je možné zažalovat, zvláště když ten podnik vyrábí nějaký konkrétní, neznamená, že bude eh, mít k dispozici právní expertízu, eh, která by hodnotila eh, protiprávno, případnou protiprávnost překážky vstupu na trh v jiné zemi. Eh, také eh, z těch komunikací eh, a průzkumu vyplývá, že informace, které jsou k dispozici, by měly být kvalitnější. Jak jsem řekl, řada podniků vůbec ani neví o existenci tohoto mechanismu. Řada podniků řekla, že bychom měli lépe databázi aktualizovat, tím, že tam doplníme ty kroky, které byly učiněny k odstranění těch překážek vstupu na trh, ale přitom dochází k účinné koordinaci mezi různými aktéry tohoto procesu, i když řada lidí bude tvrdit, že se dá dělat ještě více a že lze použít i jiné nástroje, které má eh, komise k dispozici, jako třeba rozvojovou pomoc. Doporučení. Toto není ani výsledek našeho uvažování, spíše je to souhrn toho, co nám bylo řečeno, eh, subjekty z trhu. A to jediné, co jsme vlastně do zprávy zapracovali, je to, že eh, vlastně je rozdíl mezi tím, co se dozvíme ze zpráv VTO eh, a dalších dokumentech a mezi tím, co je v této databázi. Je řada vlivů, které se negativně podepisují na vývozu z EU a neřeší se to. Je to otázka, je to empirická otázka, nevíme do jaké míry je to skutečně velký problém, ale je potřeba se tomu věnovat. Řada lidí uvádí, že by bylo dobré využít kvantitativní ukazatele, že by to umožnilo lepší využívání obchodních dohod. Eh, lidé také chtějí podrobnější zprávy od komise o tom, co se konkrétně dělá, chtějí to mít v té databázi a proč třeba některé ty překážky obchodu přetrvávají pět let i déle. Takže to je takový rozměr transparentnosti. A konečně Výslovně jsme každému položili tuto otázku, takže vám vlastně říkám jaké byly odpovědi na tuto otázku, co by mohl udělat Evropský parlament v kontextu posíleného partnerství, aby eh, to partnerství pro lepší přístup na trh eh, bylo, eh, bylo účinnější a řada lidí nám řekla, že existuje potenciál, lze dělat více, poslanci mohou ve svých volebních eh, okrscích hovořit se svými eh, voliči, vysvětlovat jim, že tento proces eh, existuje, že je to možný způsob, jak seznámit veřejnost, zvýšit povědomí o existenci tohoto procesu odstraňování překážek. a že také by bylo dobré eh, to téma přístupu na trh dát na stůl při jednání s třetími zeměmi, že by to mělo být součástí pravidelného dialogu a asi vás nepřekvapí, že to právě často říkali podniky, které eh, obchodují v těchto zemích, protože čekají, že jim to pomůže. A konečně, co se týče zdrojů, když se podíváte na množství finančních prostředků vydávaných na provádění těchto, eh, této strategie. Ze strany komise je to relativně malý podíl z celku a i když existuje řada eh, požadavků na zlepšení naší činnosti, tak by to vyžádalo eh, mnohem více zdrojů. Chceme-li účinněji odstraňovat překážky vstupu na trh, které jsou uvedeny v této databáze, tak si to skutečně vyžádá další zdroje. Děkuji. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. Máte otázky? Komentáře? Helmute, velmi stručně. Uh, one question. Jedna otázka týkající se dohod o usnadění obchodu. A vy jste uvedl, že v rámci VTO existují některé problémy. Pomůže tento nástroj některým účastníkům světového obchodu a například spolupráci malých a středních podniků v, v Evropské unii, aby to také mohli využívat, aby měli vlastně další vlastně pomůcku. Pan eh, Francisco Perez za komisi. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegové. Myslím, že to je diskuse, jejíž čas právě nastal, protože vám zaručuji, že otázky přístupu na trh, které souvisejí s, s zaměstnaností Evropské unie, a o to tady jde, budou prioritní už nyní a v budoucích letech. Ze dvou důvodů, jak řekl profesor Hukman, dochází k nárůstu protekcionismu našich partnerů na jedné straně a podívejme se na to přímo. Svět se změnil, už než, nežijeme ve světě, kde všichni partneři hrají podle pravidel. Svět je založen na individuálních transakcích a partneři, nebudu je jmenovat, tak to fungují Spojené státy a Čína. A je evidentní, že to bude vyžadovat další snahu, abychom zvládli tyto překážky. Práce, kterou se zabýváme v oblasti obchodních překážek a přístupu na trh, se týká 2,4 miliardy euro. Představuje to tady další export. A to jsou desítky tisíc pracovních míst pro Evropskou unii. Pokrývá to širokou škálu oblastí od eh, automobilového promyslu, farmaceutika, IKT, potraviny a zemědělství a zejména pomáháme malým a středním podnikům, aby měli přístup na trh. To jsou podniky, kterých je nejvíce a které nejvíce potřebují tuto pomoc. Souhlasíme s řadou otázek, které zazněly, které profesor Hukman zdůraznil, ale také považujeme jeho návrh za velmi užitečné. A to, že jsme doplnili celou řadu exportu našim podnikům. Znamená, že systém funguje, ale v ochranářském systému budeme se muset snažit ještě více. Společně a ve všech oblastech, ve všech institucích a zejména vítáme komentáře týkající se Evropského parlamentu. Tedy jak tu situaci vyřešit? Souhlasíme s profesorem Hukmanem, že je třeba udělat více, pokud jde o osvětu. A jaké domácí úkoly bychom měli plnit pro komisi a pro úřady v členských státech, měli bychom působit mnohem více mimo bruselskou bublinu. Letos jsme začali s programem, kdy navštívíme všechny členské státy. Začali jsme v Kodani před týdnem a budeme působit skutečně eh, v terénu s asociacemi malých a středních podniků, s dalšími firmami, které o to mají zájem. A služby strategie přístupu na trh jsou k dispozici. A to určitě patří do kompetence komise. Co může udělat Evropský parlament? My bychom skutečně uvítali, kdybyste byli v kontaktu ze dne na den s vašimi volebními obvody a s podniky, které mají problémy a které neznají tento nástroj. A je třeba skutečně zajistit, aby toto sdělení se kvalitně rozšířila. Zvýšení lepší komunikace a zvýšení povědomí je klíčové, ale je tu další otázka a to je lepší stanovení priorit. Nevím, zda bych eh, se měl stavit proti závěrům profesora Hukmana, že bychom měli eh, více rozšiřovat ty problémy, které se zde objevují, ale ten proces musí být nadále demokratický. Komise může mít různé tedy nápady, jak bojovat s překážkami v obchodě, ale podniky by nám měly říkat, co potřebují. A konečně silná koordinace. Snažíme se zvýšit naši snahu v tomto směru. Máme projekt Evropská ekonomická diplomacie a to je vlastně snaha všechny složky komise dá dohromady s delegacemi Evropské komise v terénu a vzájemně se posilovat. To je velmi důležité, ale řeknu vám jednu věc ze své zkušenosti. Já jsem byl v minulosti v čele naší delegace v Číně a to je skutečně místo, kde se rozhoduje, pokud je o přístup na trhu. Navštívil jsem organizoval jsem návštěvy všech komisařů, řadu, řady kolegů z průmyslu a také předsedy Šulce. A nebudete věřit, jak stejná slova jsou významná v ústech Evropského parlamentu, když jste na cestách. Vy jste instituce v systému Evropské unie a těšíte se velké důvěře a lidé vám naslouchají. Včetně toho, jak prezident Xi Jinping naslouchal pečlivě předsedovi Šulcovi, když hovořil o přístupu na trh a obchodních bariérách v Číně. Takže můj návrh z mé zkušenosti v terénu je velmi jednoduchá. Pokaždé, když vyrážíte na cestu, když delegace parlamentu jede kamkoliv ve světě, myslete na přístup na trh a jsme vám k dispozici s informacemi a není lepších velvyslanců, než jste vy sami, dámy a pánové, v tomto boji kde je potřeba koordinovat naši snahu. To jsou věci, které jsem chtěl říci a jsme vám plně k dispozici v této společné snaze. Děkuji. Děkuji. Jedeme do Číny v druhém, polovi, druhém týdnu v květnu. Rychlá odpověď na otázku kolegyně. Ano, ano, je to určitě součástí, zatím jsme to nezaznamenali, protože ta dohoda je stále realizována. Ale když vidíte, jak funguje ten poradní výbor pro přístup na trh, hodně to souvisí s, s propojením na jednotlivé obchodní dohody VTO, například v oblasti sanitární a fitosanitární, a nic nebrání tomu, aby dohoda o usnadnění obchodu také zde působila. A tato otázka byla předložena asociací nebo podnikem a je to vlastně pokryto dohodou a součástí dohody o usnadnění obchodu. Takže určitě to takto funguje. Děkuji mnohokrát, pane profesore. A to je závěr bodu 25. 26 je bod různé. To je můj oblíbený bod, ale nemáme nic do bodu různé a 27. Další jednání bude 21. a 22. března. A to je vše. Pěkný večer.